Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Uh, Dobrý den. Už eh, máme 18 minut spuštění, tak já navrhuji, abychom začali. I když ještě nejsou všichni členové výboru v sále přítomní. Dobrá, takže Začneme. Vy jste dostali návrh programu dnešního zasedání Výboru pro regionální rozvoj na čtvrtek 26. 25, 26. února. takže se vás eh, zeptám, zda byste souhlasili se změnami v programu, který již máte. Takže za prvé koordinátoři měli ve Štrasburku mimořádné zasedání 11. února, aby rozhodli o jmenování eh, zpravodajů ke čtyřem významným zprávám takže dnes je eh, to bod 9, 12, 12, to jste dostali minulý týden od sekretariátu, tedy tyto body. Takže vás chci poprosit, jestli můžete formálně souhlasit se dodáním, teda s doplněním těch bodů 9 až 12 na program. Jo, děkuji. Po uveřejnění návrhu programu Eh, výbor Komise předala akt v přenesené pravomoci eh, Evropskému parlamentu, už jste na to byli upozorněni, protože vy jste to jako návrh dostali v listopadu 2014 a v konečné formě 19. února. Týká se to čistě technických záležitostí, je to oprava odkazů ze starších eh, aktů v přenesené pravomoci, týká se to námořního a rybolovného fondu a mm, společná ustanovení. Evropský parlament to musí schválit nebo zamítnout na březnové plenárce. Komise krátce tento akt v přenesené pravomoci prezentuje a bude to jako poslední bod na odpoledním programu s tím, že 3. E, března v poledne je e, termín pro předložení e, tedy námitek k tomuto návrhu. Souhlasíme s tímto posledním bodem na programu dnešního dne? Ano, děkuji. A poslední změna v programu, máme na odpoledne hodně nabitý program, Já bych ráda udělala změnu. E, týká se to bodů 9 a 10 a bodů 11 a 12, protože tyto body asi prohodit, protože k bo, zpravodaj k bodům 11 a 12 potom nebude mít čas, takže jenom prohodit body 9, 10 z body 11, 12. Souhlasíte s tím? I apologize, but uh, I... Omlouvám se, já jsem zpravodajka ve výboru AVKO, které probíhá přesně paralelně s tímto výborem a protože jsem stínová zpravodajka k bodu 9, tak chci poprosit, aby moje zpráva... V, jsem, já jsem požádala v AVKu o posunutí, ale já jinak se nemůžu účastnit, když tento významný bod tady zase posune. Jsem stínová zpravodajka a ráda bych měla možnost se účastnit rozpravy. takže změna na poslední chvíli není možná. Vy dobře víte, že máme mnoho výborů, které se překrývají. takže je potřeba to organizovat opatrně a tyto směry na poslední chvíli potom nemůžeme zvládnout. Pan Van Nistelrooy, děkuji. Já s tím problém nemám. ale tak to je prostě, když je jeden zpravodaj spokojený a druhý eh, není, takže na vás, abyste to rozhodla. Děkuji. Bohužel já pana Boštináru nevidím. On je ten, kdo požádal o tuto změnu, protože on je zpravodaj k bodům 11 a 12 a napsal mi, že potřebuje odjet, odejít dřív ale pokud to pro vás není přijatelné, pan Van Nistelrooy byl tak laskav, že změnu eh, akceptoval, tak eh, jsou nějaké jiné připomínky? Ne? Dobrá. Tak v tom případě ponecháme program v tom pořadí, ve kterém je. Děkuji vám, pane Van Mistelroji, za vaši vstřícnost. Um, takže budeme pokračovat tak, jak to je, s těmi změnami, které jsem již avízovala a budeme muset disciplinovaně dodržovat čas během rozpravy. Takže takže jinak považuji pro pořad jednání za přijatý. Další bod máme schválení zápisu ze schůze konané dne 19. a 20. ledna. Máte to v podkladech. Takže jako obvykle, pokud nedorazí v průběhu této schůze žádné námitky, tak bude považován zápis za schválený. Má někdo připomínky? Není tomu tak, takže tak to uděláme. Třetí bod, sdělení předsedkyně. Já mám drobné sdělení. Vy jste všichni dostali takový červenobílý papír na stoly. Je to toto? Je to dáreček e, z Bulharska a ode mě. V mojí zemi my věříme, že první březen je velmi významný den v roce. Je to e, den bába Marta, tedy babičky Marty, e, jako babičky Jara a takže vám přeji mnoho úspěchů. My obvykle při té příležitosti chodíme oblečení v červené a bílé pro štěstí a tak já jsem šťastná, že jsem vám tedy měla příležitost toto předat. Takže to je moje krátké sdělení pro dnešek a nyní zač se pustíme do eh, našeho hlavního programu bodem 4 investice do pracovních příležitostí a růstu, podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. To je pr- první hlavní bod, je návrh zprávy k Eh, zpráva soudržnosti, šestá zpráva o soudržnosti, eh, kterou vydává komise, teda to šestá zpráva byla přijata v červenci minulého roku a hodnotí eh, období 2007 až 2013 v oblasti politiky soudržnosti, která se snažila která byla poznamenaná poklesem nebo škrty ve veřejných rozpočtech Zpráva se těší na novou generaci soudržnosti 2014 až 20 a e, tam zřejmě dojde k přechodu od velkých infrastrukturálních projektů k problematice eh, energetiky, zaměstnanosti a malých a středních podniků. V prosinci zpravodaj pan Deutsch měl úvodní úvod tedy k tomuto dokumentu. Nyní v nás seznámí se svým návrhem zprávy. Takže lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě je do 12. 12. Eh, března v poledne. A hlasovat ve výboru budeme 5. května o závěrečné verzi zprávy. Takže pokud vám to takto může vyhovovat, tak dám slovo panu Dojčovi a předtím bych chtěla uvést, že tu máme zástupce z výboru regionu. Sir Albert Bohr je tady, aby nás seznámil se stanoviskem výboru regionu. A máme tady také zástupce z komise a zástupce z Evropského uh, hospodářského a sociálního výboru pan Paolo Baros Vali. Čili budeme muset být dnes velmi disciplinovaní kvůli časovému plánu. A já mám potěšení předat slovo panu Dojčovi. Köszönöm a szót, eh, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim, hölgyeim. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové, Výbor pro regionální rozvoj dnes projednává šestý eh, výbor eh, soudržnosti, takže já k tomu stručně pohovořím o těch třech bodech, na, které, na kterých stojí moje zpráva. Paní předsedkyně se o nich zmínila už na úvod. Hovořili jsme o nich také 3. prosince na zasedání výboru. Takže v první řadě si myslím, že je důležité, aby problémy s likviditou, které mají dopad na regionální politiku, byly vyřešené. Proto právě jsem ve zprávě zdůraznil právě tuto problematiku. 25 miliard opožděných plateb představuje nebezpečí pro realizaci politiky soudržnosti a je to vážná zátěž pro rozpočty členských států a pro příjemce politiky soudržnosti. Já jsem upozorňoval na časový harmonogram ve své zprávě, který obsahuje i akční plán na vyřešení tohoto problémů. Už v tomto roce 2015 je potřeba, abychom cítili, že tato opatření, která přijmeme, aby byla účinná a aby mm, tento eh, dluh po splatnosti poklesl a je potřeba přijmout eh, operační programy co eh, nejdříve a mm, rozpočtové období 2014 až 2020 z 2300 mm, předložených projektů projektů bylo schváleno teprve 200. Teď už je pomalu jaro a to období 2014 až 20 už eh, jak si z toho je 20% pryč. A stále ještě je realizace operačních programů spožděná, protože třetina programů ještě ani není schválená. Já jsem požádal o vysvětlení výbor, eh, abych eh, a, a abychom viděli, jaké to může mít dopady a očekávám návrhy a doporučení v této souvislosti. Dále strategie Evropa 2020 v souladu s rozvojovou strategií EU je to další oblast, které se ve zprávě věnuji a je důležité, aby jedna z nejvýznamnějších investičních politik, tedy regionální investiční politika, byla v souladu s ostatními politikami a cíly Evropské unie. Ale toto úsilí nemůže eh, vyústit do toho, že tento nástroj budeme považovat za pouhý nástroj. Smlouva o fungování Evropské unie, článek 174, uvádí, že v zájmu rozvoje EU Evropská unie přizpůsobí své aktivity tak, aby hospodářské, společenské a územní otázky soudržnosti přinesly výsledky. Je důležité odstranit nerovnosti mezi regiony a snižovat počet znevýhodněných regionů. Takže já ve zprávě právě upozorňuji na to, že je potřeba klást větší důraz <clears throat> na změněnou politiku soudržnosti a její změněné cíle. A je nutné tedy snižovat tyto nerovnosti mezi regiony. A třetí oblast, na kterou upozorňuji ve své zprávě, a už dříve jsem to signalizoval, to je budoucnost politiky soudržnosti. V tomto ohledu nestačí zaměřit se jenom na vhodnou implementaci politiky soudržnosti v tomto programovacím podobí, období, ale musíme se zabývat také obdobím po roku 2020. Jinak roku 2019 eh, budeme čelit různým překážkám. Musíme tedy dotáhnout naplnění všech cílů, které byly stanoveny a také se musíme věnovat přípravě této politiky soudržnosti po roce 2020. A na to budeme mít pouze jeden rok, takže to je několik problémů, který musíme čelit. Chci na to upozornit proto, abychom již nyní přemýšleli nad podobou eh, této politiky po roce 2020. Vedle těchto tří důležitých oblastí se věnujeme také dalším otázkám, které jsou v návrhu zprávy a dovolím si uvést několik z těchto témat nyní. Politika soudržnosti a vztah mezi touto politikou a Junckerovým balíčkem. Dnes odpoledne budeme diskutovat o investičních fondech. A podle mě je velmi důležité eh, v tomto smyslu eh, poukázat na Evropský fond pro strategické investice, to je součástí Junckerova balíčku. A v tomto ohledu je nutné, aby i ostatní investiční fondy byly naplněny. Dále je nutné se věnovat nástrojům politiky soudržnosti. Ty jsou také velmi důležité. A v tomto smyslu bych chtěl zdůraznit, že politika soudržnosti na období 2014 a 2020 nesmí zaznamenat e, nějaký pokles v důsledku Junckerova balíčku. A proto je velmi důležité e, stavět na zkušenosti, kterou jsme získali v rámci plnění plánu z roku 2008 tomto operačním období se hovoří o tom, že bychom měli rozšířeně používat některé nástroje. Finanční nástroje a jejich multiplikační efekt, to jsou věci, které jsou vítány. Eh, státy musí mít flexibilitu na jejich využívání a musí udělat všechno pro to, aby tyto nástroje byly jednoduše využívány a aby byly také účinné. Hospodářská krize potvrdila význam politika v soudržnosti a nevyhnutelnost této politiky v různých členských státech. Politika eh, soudržnosti je politikou, která je nejvíce rozšířena, je to základní investiční politika. Krize také upozornila na to, že účinnost a mm, efektivita byly velice důležité a v roce 2014 až 2020 musíme ještě více tlačit na tuto oblast. A v této souvislosti bych zdůraznil tři aspekty. Za prvé, stabilní makroekonomická situace a význam této situace a její souvislosti s účinností politiky soudržnosti. Co se týče zastavení podpor, Eh, parlament očekává od komise a eh, výboru předložení včasných informací. Dále vítáme tematickou koncentraci, ale ta bude maximálně účinná pouze tehdy, pokud regiony budou dostatečně flexibilní a pokud zohledníme místní regionální specifika. A na závěr je nutné zjednodušit správní postupy to může přispět k snížení chybovosti a k zvýšení účinnosti. Pak je zde problematika zaměstnanosti. I tím jsem se zabýval ve své zprávě. Krize měla obrovský dopad na eh, trhy. A tyto fondy přispěly k vytváření pracovních příležitostí a tudíž podpořily začlenování do společnosti. Ještě mám čtyři myšlenky, které bych chtěl uvést v této souvislosti. Finanční prostředky sociálního Evropského fondu budou účinné pouze tehdy, pokud bude k dispozici vhodná infrastruktura. Její budování eh, může být posíleno regionálním fondem. Takže my podporujeme integrální využití fondu. A nyní malé a střední podniky ty sehrávají důležitou roli v této oblasti. Potřebujeme takové eh, administrativní podmínky, které usnadní financování malých a středních podniků a sníží jejich administrativní zátěž. Musíme podporovat rozvoj a zakládání tohoto typu podniků. Za třetí, nezaměstnanost mladých důsledku krize dosáhla obrovských rozměrů. Minulý rok nezaměstnanost mladých překročila 20 což je dvojnásobek dospělých jedinců. Nemůžeme dopustit, abychom přišli o jednu generaci a proto tyto strukturální fondy musí být využívány právě za účelem zaměstnávání mladých. A na závěr Důležitým prvkem je v neposlední řadě také začlenování do společnosti z nevýhodněných skupin Romů, obyvatel s postižením. I toto musí být předmětem pozornosti a musíme přijmout opatření pro tyto skupiny. A na závěr bych se chtěl ještě zmínit o teritoriálním aspektu. To je aspekt, který nebyl dostatečně ošetřen v šesté zprávě. Musíme posílit územní soudržnost, to je nezbytné, protože mobilita trhu práce, environmentální otázky, rozvoj výzkumu a cestovní ruch, abych eh, se uvedl některé oblasti, to všechno jsou oblasti, které mají přeshraniční dimenzi. Globální integrovaný rozvoj území je důležitým eh, prvkem. A je velmi důležité věnovat eh, pozornost rozvoji venkova a politice soudržnosti, vážení kolegové. Politika soudržnosti a předpisy, které se týkají této politiky na rok 2014-2020, eh, zde jsou již k dispozici. Parlament přijal stanovisko těmto předpisům. A vše je realizováno na základě šesté zprávy. Na tomto základě jsme vytvořili podmínky na posílení této politiky, na omnovení této politiky a proto je nutné, abychom vypracovali společné stanovisko. Musíme se zmínit o minulosti této politiky, o jejím významu v krizi a také o výsledcích. A dále musíme hovořit o výzvách, které máme před sebou a o tom, jak můžeme zvýšit efektivitu této politiky. A na závěr se musím zmínit také o budoucnosti, jak si představujeme tuto politiku po roce 2020. mám eh, velkou důvěru a samozřejmě se odkazuji také na rozhovory, které probíhají se stínovými zpravodaji a které budeme využívat. Děkuji za vaši pozornost. Yes, uh, thank you. Děkuji. Takže za stínové zpravodaje paní Breso. Grazie, presidente. Eh, innanzitutto voglio congratularmi. Děkuji, paní předsedkyně. Předtím bych podě... ne, především bych poděkovala kolegovi Dojčovi, který nám představil velice úplnou zprávu. A z převážné části můžeme souhlasit s touto zprávou, zvláště z hlediska budoucnosti politiky soudržnosti. A také úplně sdílím tak jak je to vlastně případ celého výboru, protože my jsme vlastně měli usnesení v tomto smyslu, takže úplně sdílím vše, co bylo zde řečeno ohledně opožděných plateb. Naše regiony a naše města a uživatelé to vnímají jako velmi závažnou záležitost z hlediska politiky soudržnosti. Podle mého názoru v této analýze jsou určité slaviny, které se týkají minulosti. E, to znamená, mám na mysli analýzu těch e, silných e, okamžiků v minulosti. Protože náš kolega dělal spíše projekci do budoucna ve své zprávě. Já bych udělala čtyři nebo pět připomínek k této zprávě a tyto připomínky by pak mohly posloužit analýze z hlediska budoucí projekce. Takže první připomínka. Co vyplynulo z této zprávy? Musíme zlepšit kvalitu veřejných financí. A v konečném efektu eh, si musíme tedy eh, na toto dávat pozor, ale je pravda, že ta kvalita nevždy je zaručena hmm, je jasné, že se musíme zaměřovat na cíle. To je prostě konstantní zájem. Výsledky i z kvantitativního hlediska jsou důležité, ale eh, někdy se omezujeme pouze na kapacitu, na schopnost eh, realizovat výdaje. Eh, takže v tomto smyslu musíme dostatečně zohlednit kvalitu. Pokud analyzujeme ty tabulky a jednotlivé grafy, tak zjišťujeme, že je tady silný trend a sice soustředování těch zdrojů do hlavních měst a i do těch hlavních regionů. To je zřejmé. I v těch zemích, které mají menší příjmy, tak hlavní města se často dostávají opravdu do špice, někdy překračují i 100 evropského průměru. A ty perifernější tedy okr- eh, regiony, tedy, které jsou spíše na okraji, nemají nebo nezaznamenali tak významný růst. Takže jaké je riziko? Riziko je, že tady budou rozpory, rozdíly mezi eh, nejenom státy, ale také v rámci jednoho státu. Další bod, který se týká minulosti. Ze zprávy vyplývá, že jednotlivé postupy které se týkají zvláště využívání prostředků z kohezní politiky a zvláště nástrojů finančního inženýrství, tak zpráva těchto prostředků je velmi těžkopádná a je často důvodem opoždění. Proto v, té, v tom budoucím období eh, programování bychom se měli tímto zabývat. Je to eh, záležitost, kde bychom měli zjednodušit používání těchto prostředků. Takže zjednodušení je nutné. A poslední bod k minulosti. Hospodářská krize ukázala, nakolik toto období těchto sedmi let, které vlastně bylo naplánováno před krizí, muselo být spravováno a řízeno v období krize, a to představovalo eh, poněkud eh, mimořádné podmínky, které nevždy odpovídaly pravidlům. Samozřejmě ekonomika na nás nepočká. Je nutné tedy počítat ze středně dobou revizí, tedy s jakousi průběžnou revizí na půli cesty, která by umožnila těm členským státům a také regionům revidovat eh, přístupy a přizpůsobit se ekonomickým změnám. Takže já jsem pro větší flexibilitu. Jednak v té průběžné revizi právě proto, abychom se vyhnuli tomu riziku, že nebudeme eh, mít správné reakce z hlediska změn. A teď současné programování. Tady z velké části sdílím připomínky našeho kolegy pana Deutsche a zvláště z hlediska eh, té makroekonomické kondicionality. Pokud se eh, rozhodneme ji použít, tak to bude velmi důležité. Parlament byl vždycky proti. Ale pokud se rozhodneme, že to bude takto fungovat, tak parlament se toho musí účastnit a musí tedy rozhodovat o tom, zda je vhodné toto použít, anebo zda toto opatření spíše zhorší situaci, než zlepší. Takže naprosto souhlasím s jeho připomínkou v tomto ohledu. A za druhé, souhlasím také s jeho další připomínkou, o které budeme hovořit dnes odpoledne. Je nutné zajistit koordinaci mezi Junckerovým plánem a politikou soudržnosti. Není to ekvivalent, ale Vzhledem k tomu, že se jedná o ty velké investiční síly v, Evropském, v Evropské unii, tak je nezbytné tady zajistit koordinaci a musíme také umístit, eh, umožnit státům a regionům eh, zajistit společnou zprávu. Takže musíme vytvářet synergii mezi jednotlivými nástroji. A za třetí, to je něco, co už jsem uvedla, platí to pro budoucnost také, je tady tendence směrem k nástrojům toho, čemu říkáme finanční inženýrství. To znamená, vyžaduje to eh, flexibilitu a tato flexibilita vlastně zvyšuje atraktivitu těchto nástrojů finančního inženýrství. A poslední bod. Ten se týká nových eh, programačních nástrojů. Víte, že tyto nové nástroje programování byly s určitým spožděním přijaty. To spoždění souviselo především eh, se spožděním eh, ve schvalování víceletého finančního rámce. A v této oblasti čelíme situaci, která se může projevit jako velmi nebezpečná z hlediska regionu. O co tam jde? Tady se mají použít zdroje z roku 2014 a 2015 během jediného roku, tedy 2015. Tedy ty zdroje na dva roky by se měly využít v jednom roce. A to se může zadat ještě na několik měsíců, protože to definitivní schválení padne na jaře, takže vlastně v šesti měsících máte využít tyto zdroje, které jsou plánované na dva roky. Možná by se to mělo lépe eh, rozdělit, eh, protože je tady riziko, že přijdeme skutečně o ten jeden rok. Je tady jisté riziko spoždění z hlediska výdajů a toto riziko se může stát reálným. Neměla jsem dojem, že bych zaznamenala makroregionální strategii v tom příspěvku pana eh, Deutsche. A přitom ta makroregionální strategie existuje, je to realita. A je to určitá páka této politiky soudržnosti. Myslím, že bychom měli připomenout, že příští zprávě bude vhodné realizovat analýzu e, fungování těchto makroregionálních strategií. Zda se to používá koordinovaně či nikoli s těmi schválenými programy. E, zda se to slaďuje s těmito zdroji této politiky e, soudržnosti. Myslím si, že to by bylo vhodné a pak uvidíme, jestli předložíme pozměňující návrhy či nikoli. V každém případě v té příští zprávě bychom chtěli informace ohledně této záležitosti. To by stačilo dát do této zprávy. To znamená informace ohledně rozvoje té eh, mikroregionální strategie. Děkuji. Breso. Děkuji, paní Breso. Paní Tomášičová, jakožto stínová zpravodajka. na odlično sastavljenom izvješću. Děkuji. Chtěla bych poblahopřát zpravodaji panu Dojčovi za velmi dobře připravenou zprávu. A za dobrá doporučení k politice soudržnosti. Politika soudržnosti pro období 2014 až 2020 prodělala velkou reformu. Ta reforma posílila vazbu mezi politikou soudržnosti a eh, eh, prioritními politikami EU, zvýšila efektivnost je zakotvená v evropském semestru a procesech ekonomického řízení. Je třeba k tomu přistupovat integrovaně, protože je to přidaná hodnota k odvětvovým investicím v regionálním a místním kontextu a umožňuje to členským státům a regionům eh, řešit složité výzvy integrovaným a koordinovaným způsobem. Úspěch politiky soudržnosti můžeme poměřovat jejími výsledky, takže reformy musí být směrovány tak, aby se lépe soustředili na výsledek prostřednictvím lepších ukazatelů úspěchu zpráv a hodnocení. E, když členské státy a regiony pracují na vlast, přípravě vlastního programu, musí více upřesnit výsledky, kterých chtějí dosáhnout do konce e, programového období v některých členských státech eh, postrádáme jasně definované cíle a jasnou politickou vůli, jasnou strategii. Strukturální fondy a evropské investiční fondy pro období 2014 až 2020 by měly pomoci eh, obnovit ekonomický růst, eh, zaměstnanost a pomáhat podnikům v inovacích a náboru mladých lidí. Kvalita partnerství v strukturálních fondech evropských a evropských investičních fondech, tam je velmi důležitá. A měla by pomoci zapojit regionální a místní orgány. Kromě toho, v rámci evropského strategického investičního fondu nové členské státy, včetně Chorvatska, se musí připravit na Eh, uskutečnění dobrých reform, tak aby nedošlo k situaci, kdyby prostředky využili jenom rozvinutější státy, které mají lepší programy a lepší reference. Čili je potřeba odbourávat administrativní bariéry a vytvářet společná konzorcia, hlavně v oblasti stavebnictví, energetiky a, a eh, informačních technologií. Prosím další stínový zpravodaj, pan van Milkenburg. Ano, děkuji. Rád bych také poděkoval a poblahopřál zpravodaji k této zprávě. Ta zpráva je velice obsáhlá. Během velice krátké doby byly popsány také ty podstatné body a já bych rád zdůraznil, že i my jsme toho názoru, že Eh, tyto spožděné platby jsou skutečně eh, tím problémem, který se žádá řešení. Takže jsem velice rád, že eh, je pan zpravodaj ve své zprávě jasně uvedl. Pokud jde o přeshraniční spolupráci, tak ta je důležitá pro řadu regionů. Tam, kde se tato spolupráce příliš nerozvíjí, tak eh, se zpomaluje celkový vývoj. Takže jsme spokojeni s tím, co bylo ve zprávě uvedeno, ale dovolte několik kritických poznámek, které nejsou až tak závažné, ale přeci je uvedu. Takže jsme s tím Fondem pro strategické investice spokojeni, ale máme také kritický Eh, náhled kvůli tomu pákovému efektu, eh, který se zde rozvíjí. Eh, bude potřeba to v praxi ještě prokázat. Myslím si, že v té zprávě by se to zasloužilo kritickou poznámku. Pokud se podíváme na bod 14 v této zprávě, tak tam najdeme zmínku o tom, že je potřeba tematických koncentrací pro podporu investic, hovoří se o inkluzivních eh, strategiích růstu, ale na druhé straně um, se hovoří o flexibilitě, takže nechápu to, paní předsedkyně. Na jedné straně se na něco soustředujeme, hovoříme o tematické koncentraci, ale na druhé straně chceme otevřít dveře pro eh, regiony podle mota flexibilita v dobách krize. Takže k čemu potom ta tematická koncentrace? Dále bych rád uvedl, že takováto tematická koncentrace eh, znemožňuje eh, variabilitu, ať už se jedná o širokopásmové přepojení inovace a podobné věci. Musíme eh, se tady podívat na to, že na jedné straně máme flexibilitu a na druhé straně flexibilitu, koncentrace flexibilita, takže eh, to by pravděpodobně se mělo stát předmětem pozměňovacích eh, návrhů, poněvadž eh, za takovéhoto režimu by ta politika soudržnosti ztratila na síle. Ještě jednu drobnou poznámku k bodu 25. Spravodaj chce u malých a středních eh, podniků akcentovat jejich důležitost. Já si myslím, že bychom měli uh, hovořit uh, raději o městech, o městském rozměru. Tam by se měla oddělit diskuse. Co chceme uh, udělat, jak chceme naložit s těmi městskými aglomeracemi. Já si myslím, že je nám zapotřebí jak rozvoje měst, tak venkova a v obou oblastech je zapotřebí finančních prostředků. Neměli bychom tady hovořit eh, pouze o velkých městech, měli bychom hovořit prostě o velkých městských aglomeracích. Děkuji. Pane Van Miltenburgu, další žádost o slovo. Děkuji, pane předsedo, pan, paní předsedkyně. Také bych rád pozdravil pana zpravodaje a poděkoval mu za jeho práci. Dovolte několik návrhů, které bych rád přednesl. Už jsme mm, mnohokrát měli možnost eh, s kolegou spolupracovat, takže mé postoje zná. Pokud se týká její, jeho kritiky o tom klíčovém aspektu teritoriálním rozměru, tak se to týká také přezraniční spolupráce, která v této zprávě je nepřítomná. Evropská komise zdůrazňuje potenciální možnosti přezraniční spolupráce. Hovoří o tom, že bychom měli odstranit filtry a zábrany, překážky, které existují na úrovni některých členských státech. Evropský fond pro strategické investice a Junckerův plán nás více než kdy dříve nutí zdůraznit význam politiky soudržnosti. Politiky, které se zde ukrývají, by mohly zvýšit eh, tu teritoriální a příjmovou diferenciaci, poněvadž nebudou podporovat soudržnost. Pokud eh, by se investice do těchto projektů nezapočítaly do státního deficitu, tak by členské státy podle Junckerova plánu mohly zakomponovat i některé finančně nepříznivé investice, aby zlepšili svůj eh, finanční výhled. Pokud jde o strukturální fondy, evropský semestr a související konvergenci, tak si myslím, že musíme akcentovat ochranu Evropského fondu pro strategické investice, tak jak je naplánováno. Co nás kromě této makro podmíněnosti trápí, jsou také makroekonomické podmínky, které vyvějí vyšší tlak na regiony a ignorují teritoriální diferenciaci. Pro soudržnost je potřeba podpořit větší objem investic. Tážeme se, jak budeme aplikovat princip spolupráce na základě partnerských dohod a zda politika soudržnosti bude již od první fáze tohoto procesu brát eh, v úvahu i to, jak se k tomuto tématu staví eh, orgány místní samozprávy a regionální orgány, poněvadž je potřeba vzít v úvahu tu komplexní realitu. Ochota a přístupnost eh, v členských státech souvisí s možnostmi politiky soudržnosti. Musíme si uvědomit, že politika soudržnosti může navrhnout více než eh, hospodářské přiblížení. Může sloužit eh, k tomu, aby v okamžiku výběru projektu byl brán v úvahu také trvalé udržitelný rozvoj. Domnívám se, že Evropský parlament by měl nadále vyvíjet tlak na zabezpečení silné politiky soudržnosti, která bude disponovat příslušným rozpočtem, který bude zrůstat i se zárukou pro mladé lidi. Děkuji pěkně. And Reitke. Děkuji pěkně, panom Raj, paní Rajtke. I, going to break the routine a little bit and not... Děkuji, já poruším rutinu a nepoblahopřeji eh, zpravodaj, ale poděkuji mu za návrh zprávy. Jak už tady zaznělo, shodujeme se na tom, že je tu celá řada velice dobrých věcí v této zprávě a souhlasím se vším, co už tady zaznělo. Jenom eh, chci upozornit, jaké budou naše priority, až budeme se zprávou pracovat a předkladat pozměňovací návrhy. Máme dvě jasné ehm, priority. Jedna už tady zazněla a sice silnější důraz na zelenou ekonomiku Viděli jsme investiční priority stanovené na evropské úrovni nebyly implementovány ve všech členských zemích. Některé členské země si hospodaří tak jako obvykle, takže si myslíme, že je potřeba klást důraz na udržitelnou Evropu a to by tam mělo být výrazněji vypíchnuto ve zprávě, tedy udržitelná a zelená ekonomika, že to je jeden z hlavních cílů politiky soudržnosti. Další bod se týká principu partnerství a kodu e, chování. Domníváme se taky, že to tam není dost výrazněno, protože politika soudržnosti může fungovat jedině tehdy, když všechny subjekty na místní úrovni jsou zapojeny a občanská společnost je zapojená a potom ty projekty jsou smysluplné a to bychom chtěli zdůraznit. Co se týče textu, mnoho kolegů uvedlo eh, v referenci na FC eh, ze strany eh, regionálního výboru. My bychom ehm, měli slyšet více kritických připomínek, zatím je to ve velice pozitivní a mělo by to být kritičtější, měli bychom jasně požadovat v souladu s kombinací s politikou soudržnosti ehm, jak si ujasnit, že to není eh, proti sobě, ale že to jsou doplňující se fondy. Co se týče flexibility, pokud chceme zvýšit flexibilitu, otázka zní, eh, zda členské státy budou v souladu s ambicemi a cíly, které jsme si na evropské úrovni stanovili, co se týče zelené ekonomiky a udržitelnosti. Takže my musíme na evropské úrovni říci, že členské státy si musí stanovit náročné ambice, aby ta politika soudržnosti měla úspěch. A hovoříte o míře chybovosti a zneužívání fondu. Ve zprávě bychom rádi přímo také uvadly problémy s korupcí, které pozorujeme v některých členských státech a regionech, protože proti tomu je třeba bojovat pro to, aby politika soudržnosti uspěla. Také je tam zmínka o problému s nezaměstnaností mládeže. V tuto chvíli v Evropské unii zatím není jasný zmínka o iniciativách pro zaměstnanost mládeže, takže proto, aby to bylo kompletní, potřebujeme zdůraznit, že politika soudržnosti musí jít ruku v roce s iniciativou pro zaměstnanost mládeže proto, aby Eh, to fungovalo. A poslední, co se týče administrativních kapacit jsem přesvědčená, že posílení eh, budování kapacit ze strany Evropské unie na místních eh, úrovni místních orgánů je naprosto klíčová pro boj s korupcí, s chybovostí a aby politika soudržnosti byla udržitelnější. Celý dokument se soustředuje hodně na minulost, jakož i na budoucnost politiky soudržnosti. Uvádíte tam nově doplněnou dimenzi eh, s důrazem na výkon, na výsledky. To je, myslíme, zásadní, ale když hovoříme o budoucnosti politiky soudržnosti, tak bychom tam rádi doplněli na základě zkušeností z krize dimenzi odolnosti, politika soudržnosti patří k nástrojům, které máme pro to, aby Evropská unie a naše ekonomiky byly odolnější. A věříme, že v budoucnu by tady, tato dimenze neměla chybět v politice soudržnosti, protože je zcela nezbytná. A ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho práci a e, doufám, že ta diskuse bude poté plodná. Thank you. Thank you very much. Děkuji pěkně. Paní Demáto, prosím, máte slovo. Děkuji. Já nahrazuji kolegyni Dolfy, která je na jiném výboru. výboru. Děkuji kolegovi za odvedenou práci. Ně- k několika bodům, které se týkají eh, věcí, jež tady už zazněly. První věc. Na stránce 6 v odstavci 5 této zprávy najdeme vysvětlení a pohled eh, politiky soudržnosti na období 2014 až 2020 a možné negativní dopady, kde se hovoří o spožděných platbách ve výši 25 miliard eh, v období 2007 až 2013 ze strany Evropské komise. To jsou důležité věci, hlavně když se podíváme na odlišnost těch názorů. Bylo by dobré eh, rozdělit to do jednotlivých oddílů. Nahlednout na to, jak mohou regionální orgány na pomoci práci eh, Evropské komise. Ty programy by měly probíhat v souladu se směrnicemi a, mm, a instrukcemi e- Evropské komise. Další věc. Na straně 7, odstavec 7 hovoří o rychlosti schvalování na období 2014 až 2020 a že by to mohlo sloužit eh, k čerpání v dlouhodobém výhledu. Komise musí zdůraznit kvalitu těchto programů, aby zabránila tomu, že by programy s nízkou kvalitou nebyly schváleny z nedostatku času. To neplatí pouze pro Itálii, ale i ostatní členské státy. Děkuji pěkně. Také děkuji, říká paní předsedkyně. T- takže tím máme za sebou První okruh eh, komentářů ze strany stínových eh, zpravodajů a nyní budeme pokračovat. Dám slovo panu Blanku Lopezovi. Prosím. Děkuji pěkně. Já bych rád poblahopřál panu zpravodaji a dovolte, abych zmínil určitou, eh, určitou tou nejistotu, kterou bych rád dal do pozměňovacích návrhů. Ta zpráva o makrokondicionalitě byla velkým tématem v minulosti a je to nadále téma, kterému se Evropský parlament věnuje, jak uvedla kolegyně Breso. Jsem přesvědčen z, toho důvodu, z tohoto důvodu, že aby se politika soudržnosti stala zásadní a podstatnou politikou Evropské unie, je potřeba postupovat eh, jinak. Eh, tyto fondy jsou totiž eh, kompromitovány politikami členských států a vše to vychází z té makroekonomické podmíněnosti. Politika soudržnosti musí být spojená s příslušnou zodpovědností. Měli bychom, myslím, odmítnout, aby tato politika byla spojována s paktem stability. Nesmí se stávat, aby prvky, které s soudržností nesouvisí, mohly ovlivňovat provádění politiky soudržnosti a ohrožovat regionální či lokální programy. V tomto ohledu nesouhlasíme s tím, aby makroekonomická podmíněnost byla součástí základních podmínek a pilířů soudržnosti kondicionalita ex ante nemůže sloužit tomu, abychom vyloučili ty více zadlužené regiony, které kvůli své nízké konjunktuře nemohou adekvátně investovat a získávat tedy investice kvůli své e, dlouhodobě špatné e, ekonomické situaci. Toto téma figuruje v ostavcích 15 až 17. Abych ještě eh, konkretizoval své obavy, uvedu následující. Nechci tu uh, diskusi, která nás čeká, uh, oddělovat. Budu se tomu věnovat také v rámci zprávy, kterou připravuji. Děkuji pěkně. Máme tady ještě přihlášených šest dalších kolegů, eh, kteří se chtějí zúčastnit diskuse. Navrhuji, abychom již další žádosti o slovo nepřijímali. A a pan Polčák a pan Omaře. Takže ještě další dva. Takže ukončíme tu diskusi, abychom si také mohli vyslechnout názor zástupců výboru regionů a Evropské komise, čili našich hostů. Dovolte tedy, abych nyní dala slovo panu Džulárovi.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 Eh, kolegyně řekla, že bychom vlastně neměli blahopřát ani děkovat eh, panu Dojčovi, ale říci prostě, byla to správná, dobrá práce. Já myslím, že je dobré, abychom vycházeli z této zprávy během našeho mandátu. A je tady několik bodů, které podle mého názoru by bylo dobré zdůraznit a které ukazují cestu, kterou bychom se měli dát v této práci. První bod, zjednodušení postupů. O tom hovořil pan Deutsch ve své zprávě, a snižování eh, těch eh, administrativních omezení z hlediska evropského financování, ať už se to týká podniků, anebo orgánů místního zastupitelstva. To je věc, kterou bychom měli zdůrazňovat v této zprávě. A druhá věc, neproplacené částky eh, v souvislosti s operativními programy. To znamená neproplacené částky, to je téma, kde bychom měli i nadále být bdělí a pracovat na tom. A třetí téma, komplementarita. E, tady by bylo dobré to propojit s Junckerovým balíčkem. Měli bychom být bdělí v našem výboru ohledně komplementarity. V každém případě e, bychom měli sledovat regionální politiku a propojení s Junckerovým plánem. A čtvrtý bod, e, který se objevuje ve zprávě města. Myslím si, že náš výbor má za úkol eh, sledovat samozřejmě vše, co se týče těch vel, ale také středních měst, protože Evropa eh, má také středně velká města, která jsou důležitá z hlediska regionálních fondů. A v této zprávě se objevují eh, témata, která by měla zajistit, že náš výbor bude mít kontinuitu v této práce během našeho legislativního mandátu. Protože účinnost regionální politiky, kterou se zabýváme, eh, má dopad, který je pocitován právě bezprostředně evropskými občany. Thank you. Děkuji. Nyní má slovo pan Brils. Děkuji, paní předsedkyně. Tato eh, zpráva mě oslovila eh, z hlediska několika aspektů. Jednak kvalita eh, používání těchto evropských částek v rámci jednotlivých projektů a v rámci jednotlivých místních orgánů. Moji spolupracovníci zdůrazňovali, že ve čtvrtek vlastně se spustil v Nord Patkale mm, operativní program a moji spolupracovníci mě upozorňovali na to, že někdy se tyto programy nevnímají úplně správně. Oni se domnívali, eh, že ta záležitost byla velmi složitě podána, ne všichni rozuměli té evropské terminologii, která byla vnímána jako velmi technokratická. A potom Eh, tematická koncentrace. Vy jste řekl, že jste tím spokojen, ale bohužel to může vyloučit mnoho investičních projektů, které jsou velmi strukturující pro naše území. Jak to vypadá například s kulturou nebo sportem? Eh, to jsou oblasti, které nejsou součástí prioritní osy ani v tematických eh, zaměřeních. Možná, že mi můžete říci, že toto téma by eh, mělo být spíše součástí eh, osy, která se týká mm, přitažlivosti daného regionu. Ale eh, Tady je určitá rigidita a některé aspekty se nedostaly do těchto prioritních os. A jsou tady skutečné potíže z hlediska skloubení evropských prostředků Eh, s regionálními smlouvami, kde vlastně finanční prostředky se neustále snižují. Často hovoříte o otázce administrativní kapacity absorbovat tyto evropské prostředky ale víte, že ten mechanismus výzvy k předkládání projektů někdy penalizují chudé obce nebo i združení některých chudých obcí, které nemají tu kapacitu předkládat konkurenceschopné projekty, tak jako například hlavní města. Nemají odbornou pomoc, nemohou využívat eh, některých eh, ředitelství v eh, Evropě. Takže vy jste hovořil také o tom, že se musí snižovat eh, rozdíl mezi jednotlivými regiony. Já vám musím říci, že evropské prostředky v jejich současné konfiguraci vůbec nic bohužel na této věci nezmění. Eh, našich území se bohužel nevždycky dotýká tato politika evropské soudržnosti. A teď už budu končit. Chtěl bych se vrátit k té krize eh, platby. Ten mechanismus vlastně předpokládá, že tady bude dostatek hotovostních prostředků a to málo kdy tak to funguje, zvláště u těch menších eh, orgánů, které zajišťují eh, tyto projekty. V tom minulém období Víte, že neproplacené částky byly eh, roku 2012 asi 38% a spoždění bylo vyhodnoceno na 25 miliard eur. Takže já mám dojem, že tato situace se ještě zhoršuje a tady se objevuje legitimní znepokojení členských států a veřejných a soukromých partnerů a tato problematika eh, diskredituje Evropskou unii a také odrazuje eh, investoři, kteří nepředkládají projekty, protože jim celý mechanismus připadá příliš složitý. Děkuji pěkně. Dalším řečníkem je pan Bogovič. Z moje strany <clears throat> čestitky in zachvála pročovalcu za eh, odlično připravenou. Děkuji pěkně. Já bych také rád eh, poděkoval panu zpravodaj za tuto skvěle připravenou práci. Ta práce se odehrála ve zvláštním období, respektive bylo to na konci toho období 2007 až 2013 a začalo se řešit období 2014 až 2020. Jsou zde odpovědi na různé věci, například eh, opožděné platby. Souhlasím plně s tím, že tento problém musíme řešit. V období 2007 až 2013, eh, co mě tady však chybí v této zprávě, je určitý přehled eh, který by jednotlivě znázorňoval, co se odhrávalo v jednotlivých členských státech. Dovolte pár příkladů. V některých eh, státech eh, byly velké problémy s čerpáním těchto prostředků, proto by bylo důležité, aby se v této zprávě objevilo také očekávání eh, vzhledem ke komisi, aby si tento problém vzala na starost aby tedy ty eh, prostředky nezůstaly nevyčerpány. Domnívám se, že by komise mohla přispět k vyřešení tohoto problému. Pro všechny by bylo lepší, pokud by bylo možné ty prostředky využívat adekvátnějším způsobem. Důležité je také posouzení dopadů. To totiž slouží jako dobré východisko pro další práci do budoucna. Při návštěvách zástupců komise v členských státech se ukázalo, že ehm, nevždy eh, se eh, ukázali, ukázala všechna negativa, protože ty návštěvy byly vždycky v takovém přátelském duchu. To znamená, že se neukázalo, jak politika soudržnosti eh, vypadá v reálu. Pokud jde o nový finanční výhled, jsem rád, že se zpravodaj věnuje i novému období. Jsem toho názoru, že jak Evropská komise, tak ostatní mají pro ten nový finanční výhled vysoké ambice. Komise společně s Evropskou investiční bankou eh, předložila velice ambiciozní a takový agresivnější, agresivní návrh, mnohem ambicioznější, agresivnější než předchozí komise. Máme také Junckerův balíček, který byl několikrát zmíněn. A v této souvislosti je tady otázka, na něž musíme odpovědět společně. Jde o toto, jak se politika soudržnosti bude integrovat eh, do Junckerova plánu, jak lze dosáhnout komplementarity Často totiž v souvislosti s Junckerovým plánem hovoříme o privátním kapitálu, ale v rámci politiky soudržnosti se v zásadě jedná vždy o to, že je potřeba zvyšovat investice do veřejného sektoru. E, tuto věc musíme velice pozorně sledovat i při svém přístupu k Junckerovu plánu a k politice soudržnosti v novém období. Musíme dbát na to, abychom se v maximálním měřítku snažili um, dosáhnout uh, synergetického efektu. Nové členské státy nemají vždy k dispozici dostatečné zkušenosti a z toho mohou plynout problémy. V těch členských státech, uh, které přistoupily k Evropské unii v posledních letech, Eh, byla vlastně politika soudnosti tím eh, nejlepším eh, tím faktorem, který nejvíce táhl. A musíme zdůraznit, že s politikou soudržnosti souvisí také vysoká odpovědnost. Musíme zajistit, aby v tom novém období byly právě tyto věci akcentovány. To platí pro EP i členské státy. Děkuji. Pan Van Nistelrooy. Děkuji pěkně. Dovolte několik poznámek. Je to vynikající zpráva. Nabízí nám rovněž možnost eh, věnovat se otázkám nejdůležitějšího charakteru a Rád bych se ptal například na střednědobý eh, eh, přeskum. Flexibilita, ta je nepochybně důležitá, ovšem na druhé straně musíme zůstat zaměřeně na cíl. Musíme se koncentrovat tematicky. Eh, IK a malé střední podniky, informační a komunikační technika a další věci, na které se chceme soustředit. A já jsem trochu překvapen tím, co jsem slyšel od svých kolegů, od svého kolegy, který tady dal do protikladu ty dvě věci, tu flexibilitu a soustředění. Já si myslím, že evropská hodnota spočívá v tom, že lze na pracovní trh eh, integrovat eh, všechny, včetně mladých lidí. Když řekneme, že eh, v Evropě mohou lidé žít šťastně, tak dobrá, tak ale co se zatím vším skrývá? Takže flexibilita ano, ale možná bychom měli uvést, že jsme spokojeni s tím sedmiletým obdobím, ale uh, Eh, chceme zajistit určitý rytmus, v rámci nějž by vždycky po dvou letech byly přeskoumány operační programy, aby se zjistilo, zda je potřeba něco zásadně měnit. Takže řekl bych, že nová komise má skutečně nový přístup, eh, akcentuje se lepší regulace, ano, a tím eh, se dá spousta věcí zlepšit. A můžeme říct, že se mm, budeme věnovat eh, střednědobým přeskumům. Evropský parlament si ponechá svoji eh, roli a hovorila o tom i paní Preso. Další věc, která mi v této zprávě chybí, ta synergie mezi jednotlivými fondy. kvůli tomu přece tady máme celou tu regulaci. Musíme se nyní zamyslet nad tím, jak naložit s nízkouhlíkovým hospodářstvím či s horizontem 2020 a k tomu jsou ty fondy, když se podíváme, že asi 20, pardon, 30% peněz eh, plyne do znalostní infrastruktury, tak dobrá, tak to je, to, to je um, vlastně skok z 10 na 30 A tady jsou ty synergetické efekty. Musíme nalézt nástroje, eh, které um, nabídnou nové možnosti pro různé oblasti. Jsou samozřejmě eh, regiony, které eh, jsou vyvinuty, rozvinuty více a ty mohou nabídnout spolupráci těm sousedím, které na tom nejsou tak dobře. Otázka, jestli je tady nějaký uh, uh, nějaká možnost v rámci evropského rozpočtu právě tyto regiony podporovat, takže lze z těch různých fondů podporovat eh, malé a střední podniky a já si myslím, že právě tato oblast je v této zprávě lehce opomíjena. Ta teritoriální uh, agenda. U nás uh, jsme se tomto před několika měsíci věnovali. Hovořili jsme o tom, že kom, komise sice má tuto iniciativu, uh, ve svém plánu. Je to eh, zakotveno v Lesobonské smlouvě a je tam také ten třetí cíl sociální, teritoriální a hospodářská soudržnost. V té zprávě stojí, že rok 2015 eh, by měl být rokem, kdy se bude hodnotit. Možná by mohl parlament vypracovat zprávu z vlastní iniciativy. Na konci roku 2015, až přijde eh, komise se svým hodnocením, tak se mu budeme věnovat. A v té teritoriální agendě je také eh, pozice měst. Takže velká města, středně velká města eh, by měla mít k dispozici větší prostor No a budou eh, do sebe zahrnovat také ty venkovské oblasti. V tom slyšení EPP eh, zaznělo, že jsme s tou teritoriální agendou nespokojeni. Hovoříme sice o teritoriální kooperaci, ale ta zaostává. Jak jsme se dostali daleko s Interregem? A když to porovnáme se stávající ostatními zprávami o soudržnosti, tak eh, mám takový pocit, že tady byla eh, mm, jaksi opomenuta celá, celá kapitola. Takže každopádně lze v této zprávě pana eh, Dojše akcentovat několik významných věcí. Paní Maletič, máte slovo. Děkuji paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat eh, Tomášovi za výbornou zprávu. Tato zpráva je velmi důležitá pro nás i pro náš výbor a chtěla bych zdůraznit dvě věci. Jedna se týká naší snahy o dosažení politiky soudržnosti a rozvoje, nejenom investiční politiky. A druhá se týká z opoždění v implementaci eh, v programu 2014 až 2020. Takže k prvnímu bodu. Já si myslím, že bychom měli zdůraznit potřebu více projektů věnovaných implementaci strukturálních reform a fiskální konsolidaci, ne jenom infrastrukturové projekty. A to je také naším úkolem právě toto prosazovat v našich zemích, protože máme nový fond pro strategické investice, nové investiční plány a komise prohlašuje, že tři významné pilíře těchto plánů jsou eh, tedy ten fond jako zdroj financování, eh, jako politika soudržnosti je zdroj financování, ale současně to vyžaduje strukturální reformy eh, jako druhý pilíř. A třetí pilíř jsou dobře připravené projekty, které budou v souladu s politikou rozvoje dané země. A to je zase něco, kde my bychom měli klást důraz, když hovoříme o politice soudržnosti a využití našich zdrojů financování v evropském rozpočtu, tak abychom se snažili harmonizovat nové úsilí komise s tímto novým investičním plánem a naše úsilí v rámci politiky soudržnosti. Čili měli bychom právě přivést tyto eh, věci k sobě. Třet, druhá věc, která se týká opožděné implementace, tak bych chtěla jenom upozornit na to, že v tuto chvíli máme přes 80 přijatých operačních plánů, ale současně se nacházíme ve druhém roce finančních perspektiv a stále ještě zbývá mnoho práce v členských státech, ohledně ex ante kondicionality a implementace požadavků na základě ex ante kondicionality, čili celá řada strategických dokumentů a analýz ještě musí členské státy připravit a musí e, dokončit řídící a kontrolní systémy pro to období 2014 až 2020, jakož i proces akreditace struktur. A teď už je druhý rok, těch finančních perspektiv. To znamená, že ta implementace je ohrožena. Máme to pravidlo N plus 3, ale už to není N plus 3. Teď už je to N plus 2, ne méně. A uvidíme, jaká opatření budou zavedena proto, aby implementace byla podpořena tak, abychom eh, ne, eh, nepřišli o ty možnosti do roku 2017. Děkuji paní Mladetič a nyní další, eh, tedy budu hovořit já a budu mluvit bulharsky, protože budu komentovat právě tuto navrženou zprávu. Děkuji za velmi dobře odvedenou práci. Eh, je to velice kompetentně uchopené téma a ta pozice ve zprávě, jak také vypozorujeme z komentářů kolegů, dobře odráží věci, které eh, máme eh, v, ve zprávě k šesté, které máme my sami. Chtěla bych zdůraznit Právě to, že tady je se jedná o implementaci politiky soudržnosti v době krize a její dopady, které pomáhají zmírňovat dopady krize v řadě států. Šestá zpráva soudržnosti ukazuje, že některé země a investice v nich z tohoto fondu přesahují 60 celkových investic. A je třeba zdůraznit, že politika soudržnosti přichází ve velmi kritickém okamžiku a sehrává klíčovou roli eh, při udržování ekonomické eh, stability a míry investování v Unii. Já podporuji navržený přístup, který usiluje o komplementaritu a synergii mezi jednotlivými politikami EU. Je třeba zdůraznit synergie a komplementaritu nejenom prostřednictvím takzvaného Junkrova plánu, ale je třeba vidět tu komplementaritu ve všech politikách EU. A protože ve finále všechny fungují na území EU a jejich dopady se mohou násobit. Ovšem, pokud nebudou koordinovány, pokud nebudou cíle se navzájem doplňovat, pak jejich dopad e, nebude zdaleka tak e, široký. A to je právě dobře zdůrazněno ve zprávě. A Eh, je trošku eh, málo důrazu na sociální dimenzi politiky soudržnosti, eh, která je jednou z významných politik EU a ta dimenze soudržnosti se týká specifických území v EU, proto já podporuji právě ten přístup, kde my bychom měli usilovat o specifickou dimenzi a specifické cíle na specifických územích. To je klíčové v této zprávě. A je velmi důležité poukázat na strategický význam středně velkých měst, tedy ne příliš velkých měst. Když se podíváme na pozdější e, studii Epson a vize a scénáře pro evropská území, do e, roku 2050, pak vidíme, že středně velká města se hrají významnou roli. A v souvislosti se šestou zprávou soudržnosti je třeba zdůraznit právě roli těchto eh, středně velkých měst. Finanční nástroje budou o to důležitější a eh, to musíme zdůraznit. Eh, proto bude mé moci lépe koordinovat tuto politiku s Junkrovým plánem a dalšími. Takže tolik z mé strany a nyní pan Polčák. Thank you, Oblastem z této zprávy, jinak samozřejmě chci poděkovat panu zpravodaji, protože rozsah úkolu, kterým byl pověřen, eh, tak eh, byl skutečně velmi rozsáhlý a eh, ten výsledek je, myslím, že velmi kvalitní základ pro naši další práci, stejně tak i stínoví zpravodajové, myslím, že uvedli celou řadu podnětů, které mohou ještě tuto zprávu vylepšit Eh, já bych eh, úvodem řekl že mm, samozřejmě zpoždění plateb eh, je hm, tím zásadním problémem který zpráva pana zpravodaje vystihuje již zde o tom bylo hovořeno hodně nebudu k tomu dále hovořit nicméně to co bych chtěl velmi vyzdvihnout je otázka hm, právě problematiky zaměstnanosti. pan zpravodaj zde akcentuje i právě problematiku zaměstnanosti u mládeže a ta se podle mého názoru jeví tedy nejen jako problém samozřejmě ekonomický a sociální ale i jako problém bezpečnostní. A e, je nepochybné že nezaměstnanost mladých e, je živnou půdou e, extremismu a je to vlastně i podhoubí pro patologické jevy jako je terorismus vys aktuální situace která je Eh, identifikována v paříži v kodani a v dalších městech. takže myslím si že by bylo vhodné eh, znát statistiky nezaměstnanosti mladých lidí z rizikových komunit. to není věc kterou by mohl samozřejmě pan zpravodaj eh, do té zprávy dávat sám ze svého vlastního podnětu ale je to podnět pro komisi. myslím si že této otázce by se mohla věnovat i, i, i komise a bylo by to asi, asi vhodnější i pro Eh, pro eh, jaksi lepší uchopení eh, té sociální územní soudržnosti což má být investice pro zaměstnanost a pro růst. A druhá poznámka. <clears throat> Ve zprávě se hovoří o tom, že došlo k přesunu investic od infrastruktury směrem k podpoře malých a středních podniků, inovacím a inovativnějším politikám, zaměstnanosti a sociálním politikám to je nepochybně pravda a e, zde bych právě vyzdvihl roli těch synergických efektů o kterých zde hovořil i pan, e, pan nistelrooij. E, já se domnívám že ty synergetické efekty právě mohou přinést i v, v rozvoji malých a středních podniků v inovacích a v těch dalších politikách nepochybně eh, i eh, investice do eh, infrastrukturních projektů. Takže zde bych právě zdůraznil tu potřebu těch synergetických nebo i komplementárních efektů. A poslední moje poznámka, která se týká k bodu 16 zprávy pana, pana zpravodaje. Zde se vyzdvihuje odpovědnost parlamentu v oblasti kontroly Eh, jedná se tedy o článek 23, eh, eh, který má být vlastně nyní prováděn sdělením komise k jeho uplatňování. A zde bych jak si, si dovolil vyzdvihnout jednu otázku, a to je otázka přesných pravidel. Protože ten nástroj, ta kompetence, kterou komise má, je velmi silný. Je to i nástroj samozřejmě ve vztahu k členským státům Evropské unie a e, pokud tento nástroj bude komisí tedy využíván, tak by ta pravidla pro jeho využití e, měla být e, přísná. Já musím říci, že to je vlastně teď bod, kterým se bude zabývat náš zpravodaj pan, pan López. Já s ním budu na této věci spolupracovat jako stínový zpravodaj za ppe Eh, ale považoval bych za vhodné vyzdvihnout i právě eh, otázku přesnosti a transparentnosti těch eh, postupů jejich předvídatelnosti postupů na poli článku. 23. děkuji. Thank you. Speaker in our... Děkuji a další řečník, pan Omarží. Paní předsedkyně, děkuji. Já také děkuji zpravodaji za významnou práci, jak e, v oblasti diagnostické, tak v oblasti perspektiv, především po období 2020. Nebudu se vracet k tomu, čemu, co tady už zaznělo, e, zmíním jenom pár bodů. Co se týče Junkrova plánu, už to tady někteří kolegové říkali, my samozřejmě tento plán podporujeme. Ale je tu významné riziko, že pokud tento plán bude realizován v tom rozsahu, tedy těch 300 miliard eur investic, jestli nakonec nedestabilizuje celou ekonomiku toho, co se snažíme budovat, to znamená soudržnost. A jestli ne Eh, zvětší rozdíly mezi regiony, protože 300 miliard eur to je zhruba rozpočet celé regionální politiky. Nebo také třeba rozpočet celé společné zemědělské politiky. Mám své pochybnosti o kapacitě Eh, dosáhnout těchto 300 miliard eur, ale teoreticky, pokud budete mít 300 miliard eur investic v regionech, tak je, tak máte velké štěstí, ale také máte velké riziko, že bude ohroženo to, co se snažíme vybudovat, to znamená soudržnost. A proto Evropský parlament pracuje na tomto Junkrovu plánu. Jsme na začátku legislativního období, komise činí určité návrhy a my víme, že věci postupují velmi rychle. A místo předseda Kajtenen dnes pracuje s členskými státy na návrzích. Čili my se také musíme snažit e, přistupovat k tomu všemu poněkud pragmaticky a a případně si to potom můžeme probrat na schůzi koordinátorů, ale prostě měli bychom uvažovat o politických iniciativách našeho výboru REGI, možná třeba s výborem regionů dohromady, abychom se domluvili, jak zajistit, aby Evropská komise a místo předseda Tajkenen se cítili jaksi více povinni naplňovat cíle regionální politiky. Myslím si, že to je opravdu důležité co se týče tedy těch perspektiv po roce 2020. My musíme již nyní začít na tom pracovat. A velice oceňuji bod B na straně 5 zprávy. Po celou dobu minulého volebního období jsme upozorňovali na to riziko, že regionální politika už bude považována pouze za nástroj na, na politiku eh, strategie 2020 a že bude eh, vyprázdněna eh, z toho vla, svého hlavního obsahu, to znamená politiky soudržnosti, solidarity. Tato regionální politika je zhruba jediná velká politika solidarity Evropské unie a myslím si, že celý náš výbor to považuje za zásadní. Co se týče synergie mezi fondy, to je velmi důležitá otázka a sdílím to, co říkala paní předsedkyně i kolega Lambert. Pokud chceme k tomu přistupovat konkrétně, tak já konstatuji, když se setkávám s předsedy regionů nebo s francouzskými zástupci regionů, kteří jsou velmi dobře informováni o fondech politiky soudržnosti, ale v regionech samotných potom eh, je nedostatečná znalost o ostatních fondech, konkrétně fond Horizontu 2020 nebo třeba fondy, které v rámci společné zemědělské politiky mohou být využity v oblasti výzkumu, eh, v rámci společné zemědělské politiky, ty mají silnou dotaci a přitom nejsou dostatečně známé ze strany regionálních orgánů. To bude také vyžadovat informační práci, kterou musíme dělat my, kterou musí dělat Evropská komise a kterou musí také realizovat členské státy vůči regionům. A poslední věc, my o tom budeme hovořit v souvislosti s městskou agendou. Je pravda, že dnes už nemůžeme globalizovat, protože existují značné rozdíly mezi městy, a problematika eh, metropolí eh, vůbec nemá nic společného s problematikou středně velkých měst. A to vlastně přivádí k určitému spochybnění našich některých koncepcí. Může se stát třeba, že existují regiony měst, která jsou přímo v srdci Evropy, ale která i přesto mají daleko k eh, rozvojovým ohniskům, protože prostě konstatujeme určitou koncentraci růstu a rozvoje právě v metropolích. Takže já doufám, že diskuse o městské agentě eh, nám umožní tyto otázky probrat do hloubky. A poslední věc, která se týká plateb. Už jsme to tady říkali, nic se nevyřešilo nějakým udržitelným trvalým způsobem. A zase hrozí, že v roce 2017-18, že zase budeme v situaci, která bude velmi těžko řešitelná a tomu bychom možná měli předcházet ve spolupráci s rozpočtovým výborem, abychom eh, předložili eh, nějakou řadu návrhů. Děkuji. Very much and, uh... Děkuji pěkně. A nyní bych eh, ráda dala slovo panu Sirovi Albertu Bórovi, eh, který eh, vystoupí jménem výboru regionu. Je bývalým předsedou výboru regionu a také bývalým starostou Birminghamu. A nyní nás seznámí se stanoviskem výboru regionu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Milí pane zpravodaji, kolegyně, kolegové, děkuji za tuto možnost vystoupit dnes dopoledne eh, k této šesté zprávě o politice soudržnosti. Evropská politika soudržnosti je jedním z pilířů, na němž je postavena Evropská unie. Je to politika, která sehrává klíčovou úlohu pro evropský rozpočet. A je to také politika, Eh, která umožňuje hospodářský růst Evropské unie. Hospodářská krize, kterou jsme prošli, jasně ukázala, jak významné a podstatné jsou evropské zdroje pro investice do jednotlivých eh, zeměpisných oblastí. Musíme v současné době podporovat silnější politiku soudržnosti. Myslím si, že řada z vás dnes eh, zmínila eventuální dopad eh, Junckerova investičního plánu. Úkoly, které eh, jsou před členskými státy, regiony a městy, pouze dále budou akcentovat význam politiky soudržnosti v budoucích letech. Pokud o doporučení a stanovisko výboru regionu k této šesté zprávě, se dotýká několika bodů politiky soudržnosti. Usilujeme o silnější, finančně silnější politiku soudržnosti, která bude zajišťovat lepší využívání zdrojů. Chceme také usilovat o politiku, která eh, se bude týkat všech úrovní administrativy od Bruselu až po poslední úřad eh, místní samozprávy veřejný sektor tak bude moci eh, reagovat lépe a stane se ne překážkou, ale faktorem rozvoje. Usilujeme o politiku, která bude občanům lépe sdělovat eh, informace o možnostech a výsledcích. Usilujeme o politiku, která přispěje k politické debatě na Evropském fóru. Z tohoto pohledu vítám vynikající spolupráci mezi Evropským parlamentem a výborem regionů. Je to spolupráce, která stále jasně ukazuje, že meziinstitucionální spolupráce je nezbytná pro úspěšnou koordinaci eh, realizace a monitorování politiky soudržnosti v jednotlivých oblastech. Rád bych poděkoval panu Tamašu Dojčovi, zpravodaji, za jeho vynikající práci a jeho ochotu vysechnout si doporučení, naslouchat doporučením, eh, která plynou Eh, z, od nás. V těch doporučeních je několik eh, doporučení. Dále bych rád řekl, že máme radost z toho, že v této zprávě se hovoří o víceúrovňové zprávě, jakožto efektivní struktuře, která splňuje požadavky jak občanů, tak podniků. Orgány místní samozprávy jsou zodpovědné za investice, tak jak zpravodaj správně akcentuje. Politika soudržnosti je podstatným nástrojem pro uh, provádění politiky v EU. Usilujeme o posílení administrativní kapacity veře- orgánů veřejné zprávy, především na místní a regionální úrovni. Musí nabízet kvalitní služby občanům. Rovněž sdílíme Eh, hluboké obavy související se spožděním eh, různých plánů eh, na období 2014-2020, především pokud je o přijímání operačních programů. Tato spoždění ohrožují důvěryhodnost evropské politiky soudržnosti a testují důvěryhodnost orgánů místní samozprávy z pohledu úspěšné implementace programů. Podporujeme přijímání opatření pro racionalizaci postupů, které umožňují přístup eh, k evropským fondům. Chceme také eh, posílit mechanismy, eh, které zajistí vyšší efektivitu. Chceme také snížit chybovost v realizaci programů politiky soudržnosti. Jak je zmíněno v této zprávě, Eh, chceme podpořit, eh, aby v rámci politiky soudržnosti eh, bylo naplňováno ustanovení článku 184 smlouvy o politice soudržnosti. Dovolte ještě několik zmínek, které nejsou v tomto návrhu zprávy Evropského parlamentu, ale jsou to věci, které naopak leží na srdci výboru regionu. Veřejné výdaje jsou součástí eh, strukturálních a investičních fondů a neměly by být eh, součástí národních eh, rozpočtů, tak jak předpokládá pakt stability. rovněž vyzýváme k tomu, aby se ehm, zkoumala úloha Evropské investiční banky v souvislosti s těmito fondy. Možná by bylo eh, dobré začít uvažovat o tom, že by Evropská investiční banka začala eh, investovat také do regionálního rozvoje. Jsou zde rizika makroekonomických eh, kondicionalit a výbor regionů by rád eh, dále pracoval na tom, aby ty regionální eh, úkoly, eh, ať už jsou to projekty IKT nebo širokopásmové připojení, byly financovány s EFRR. E je tam řada slabost, slabých míst, které podrývají důvěryhodnost politiky soudržnosti, ať už je to nedostatečné financování a podobně. Omezování eh, výdajů eh, znemožnili eh, ekonomický růst a v tomto ohledu vyzývá výbor regionů komisi, aby vzala v úvahu dopady, které souvisejí s nízkým růstem a nezaměstnaností. To je e, zmíněno ve zprávě, ve vaší zprávě v bodě 16. Také naléháme na to, aby e, Rada pro politiku soudržnosti apelovala na e, příslušné ministry v členských státech. Chceme zlepšit profil politiky soudržnosti, a výbor, náš výbor, je ochoten sehrát eh, aktivní roli v politických diskusích při vytvoření takovéto struktury a chceme brát, eh, chceme zajistit, aby eh, názory orgánů místní samozprávy byly brány v úvahu. Tyto návrhy výboru regionu mohou být eh, samozřejmě dále diskutovány a mohou být zakomponovány do vaší závěrečné zprávy. Děkuji za pozornost. Také děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní dávám slovo zástupcům Evropské komise. Je to pan Luis Dijkstra. Děkuji také za správné vyslovení mého příjmení. Já jsem eh, redaktorem šesté zprávy a jsem zástupcem eh, vedoucího ekonomické jednotky v DG Regio. Samozřejmě nemohu zodpovědět všechny otázky, které v této zajímavé debatě zazněly, ale pokusím se vyzdvihnout ty klíčové a poskytnu vám informace o plánech eh, komise. Nejprve bych rád zdůraznil, že sdílíme obavy ohledně spožděných pla- platbách plateb a e, zkoumáme situaci. Přirozeně nejsme e, jediným subjektem, který má tento problém na starosti a je nám zapotřebí spolupráce jak e, s členskými státy, tak s radou. Pokud jde o schvalování operačních usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili jejich maximální zlepšení a umožnili jejich rychlou implementaci v novém období. Pokud jde o to hlavní klíčové téma, které zmínil pan Tamáš Deutsch, k tomu mi řekl následující. Rozdíl mezi Evropou 2020 a povinnostmi plynoucími z smlouvy eh, spočívajícími v pomoci zaostalým regionům a snížení eh, disparit, tak tam nevidíme eh, žádnou kontradikci ty nejméně vyvinuté, rozvinuté regiony mohou eh, čerpat prostředky a nedošlo eh, v žádném případě k eh, nějakému odchodu od tohoto závazku pomáhat nejméně rozvinutým regionům. Samozřejmě bychom uvítali větší pokrok při odstraňování rozdílů. Bereme v úvahu samozřejmě úroveň rozvoje to znamená, že ty méně rozvinuté regiony eh, mohou počítat s vyšší flexibilitou. Možná je trochu zvláštní uh, uvažovat již o novém období, když uh, zatím nebyly finalizovány uh, programy v rámci předchozí období. Každopádně v té zprávě komise která bude vydána v roce 2017, se eh, ty plány již budou popisovat. Na konci roku 2017 eh, budou eh, návrhy pro nové období a já si myslím, že je zapotřebí, aby ta zpráva byla kvalitní tak, aby bylo možné začít s přípravami. Pokud jde o teritoriální přezraniční spolupráci, tak eh, ano, poznamenali jsme poznámky, které tady eh, zazněly. Možná eh, zatím z hlediska kvality i kvantity tato přezraniční spolupráce není dostatečná. Možná bychom mohli zlepšit opatření, směřující k zlepšení této spolupráce, tak abychom ve své zprávě eh, mohli eh, zapracovat i případové studie přeshraniční spolupráce. Pokud je o zjednodušení, rád bych eh, zdůraznil, že pan komisař, paní komisařka Ketu opravdu je odhodlána zlepšit realizaci politiky dále eh, nalezením lepších způsobů zjednodušení. Pokud jde o malé a střední podniky a jejich kapacitu, já si myslím, že rozhodně sdílíme vaše obavy. Chceme snížit administrativní zátěž. Chceme zkoumat eh, eh, benchmarky, které ukazují, že řada zemí těch indikátorů nedosahuje a chceme podepsat smlouvu s Světovou bankou, abychom zjistili, jak eh, můžeme eh, ten regionální rozměr vpravit této oblasti malých a středních podniků. Pokud jde o makroekonomickou kondicionalitu, tak téměř současně s eh, touto zprávou jsme vydali sdělení o makroekonomické kondicionalitě a chceme být zcela transparentní ohledně toho, kdy a jak chceme aplikovat eh, tuto eh, podmínku. Jakmile eh, bude porušen postup nadměrného rozpočtu, bude nezbytné aplikovat tuto kondicionalitu. Je tam stále prostor pro manevrování? Já bych řekl, že ne. Je to automatický postup, který budeme aplikovat tak, jak nám e, přikazuje nařízení. Pokud je o synergii mezi fondy, to je důležitá věc. Je pravdou, že tato zpráva o soudržnosti e, nezmiňuje podrobně tuto problematiku. Přípravy na stávajících programech ukazují, že je tady Eh, poměrně eh, hodně programů, které eh, se které využili možnost opt-outu z více fondového financování. ERDF je fond, s nímž diskutujeme, jak alokovat různé úkoly, jak odstranit překryvy a jak zcela jasně distribuovat úkoly. Takže to je malý kruček předu a je s pravdou, že e, zde je potřeba ještě hodně práce. Ještě několik poznámek k, e, k rovnováze mezi velkoměsty, malými městy, hlavními městy, venkovskými oblastmi. To jsme zmínili v, e, ve své zprávě a chceme se tomu nadále věnovat. Stávající programovací období je obdobím, kde eh, v závislosti na tom, eh, kde eh, Eh, sedíte nebo bydlíte, můžete litovat nebo vítat tu situaci, která nyní nastala, ale každopádně investice v rámci této soudržnosti eh, budou v následujícím období eh, do těchto velkých měst nižší. Když jsme analyzovali období 2006 až 2006, jsme zjistili, že myšlenka Eh, eh, politiky eh, soudržnosti byla přijímána více ve venkovských oblastech. Takže v žádném případě tady není žádná protivenkovská tendence v rámci politické soudržnosti. Je tady k dispozici možnost čerpat fondy, čerpat prostředky z Evropského fondu pro rozvoj venkova. budeme eh, schopni eh, identifikovat, jaké potřeby mají eh, jednotlivé oblasti. A samozřejmě na základě vašeho názoru můžeme argumentovat, že ta intenzita pomoci by měla být tam či onam on, on, vyšší. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, také v tom novém období jsme zrevedovali způsob, jakým žádáme členské státy, aby nám poskytovaly zprávy o výdajích a požádali jsme je o e, využívání nového harmonizovaného kódu definic. Počínaje velkými městy až po venkovské oblasti. Bude to e, činěno harmonizovaným způsobem. Jakmile tato harmonizace bude uskutečněna, budeme vědět, kolik peněz eh, mm, spolikala města, venkovské oblasti, malá města a tak dále. Eh, budeme vědět, eh, kam plynou peníze v souvislosti s tím, jaká je ta míra míra chudoby, kolik tam žije lidí a tak dále. A tím budeme eh, moci lépe posoudit, zda ta intenzita pomoci eh, do té či oné oblasti by měla být vyšší či nižší. Takže já si myslím, že tím jsem zmínil ty hlavní věci a také bych se rád připojil k předchozím řečníkům a poděkoval za tuto velice zajímavou zprávu, která myslím si je eh, velice jasná, kvalitní a skutečně akcentuje ty nejvýznamnější problémy politiky soudržnosti. Děkuji pěkně, zástupci komise. A nyní eh, bych poprosila pana Dojče, pokud se reagovat, aby tak učinil, ale velice stručně, prosím. Olyan röviden fogok hozzászólni, hogy illetlenség is a... Žena paní předsedkyně, budu stručný, možná až neslušně stručný, vzhledem k těm eh, hodnotným připomínkám kolegu. Za prvé, eh, chtěl bych se vyhnout zbytečné zdvořilosti. Nicméně chci říci, že tato výměna názoru je dnes velmi důležitá a chtěl bych osobně všem zúčastněným poděkovat za jejich vystoupení a já eh, vnímám velmi pozitivně eh, tuto diskusi, která zde probíhá. A opravdu myslím, že se nám podaří dospět ke koncensu. Pak je tady ještě další záležitost. A sice eh, musím konstatovat, že všichni kolegové vědí, že ten rozsah v podstatě je zároveň omezením eh, pro tyto návrhy. Spolu s experty a různými poradci bychom samozřejmě mohli vypracovat pětkrát nebo šestkrát rozsáhlejší dokument a možná bychom do toho zapojili vhodným způsobem i jiné oblasti. Já se nechci tím nějak eh, omlouvat, ale chci jenom říci, že některé oblasti tam byly méně podrobně ošetřeny a to právě kvůli tomu rozsahu. Mám tři záležitosti, kterých bych se chtěl zmínit v mém vystoupení a samozřejmě Nechci nikoho urazit, eh, nechci, aby vznikl dojem, že ostatní oblasti nejsou důležité. Já souhlasím s paní Breso a s tím názorem, který tady vyjádřila. Nejenom kohezní politika, ale také Junckerův plán a ještě i další investiční eh, politiky a skloubení těchto politik a posílení synergických efektů a nacházení vhodných forem, to vše je velmi důležité. Já myslím, že to je také společný jmenovatel všech těch vystoupení, která zde zazněla. Pak je tady problematika tematická koncentrace versus eh, flexibilita. Co k tomu? Já si myslím, že práce, kterou odvedl pan Rui a paní Krell eh, v předchozím období, tak eh, tato práce, kterou poslanci provedli, nastolila jasnou rovnováhu. Tematická koncentrace je velice důležitá a flexibilita, eh, sprošnění je také velmi důležitým principem pro zaostalé regiony. A nemyslím si, že by tady byl nějaký rozpor mezi těmito dvěma přístupy. Takže chtěl bych podpořit konsensus, ke kterému jsme se dopracovali v předchozím legislativním období. A ještě bych chtěl k tomu dodat, že nezaměstnanost mladých lidí, to je moje srdeční záležitost. V rámci snižování nezaměstnanosti mladých lidí by bylo vhodné zvýšit efektivitu a lépe využívat nástroje politiky soudržnosti. Bylo by dobré omezit na institucionální nástroje ty oblasti, kde dokážeme účinně zvyšovat zaměstnanost mládeže. Máme eh, k dispozici eh, nástroj na toto zvyšování zaměstnanosti mládeže, ale měli bychom se přitom vyhnout určité chybě nebylo by dobré, aby iniciativa zaměstnanosti mládeže bránila eh, ve fungování všech ostatních nástrojů. Celá politika soudržnosti musí být eh, v souladu s Junckerovým plánem, takže měli bychom k tomu přistupovat globálně. Vážení kolegové, velmi vám děkuji. Budu čekat pozměňovací návrhy do 10. března a jsem přesvědčen, že se nám podaří dohodnout se a v březnu budeme moci přijmout tuto zprávu. Děkuji vám. Jenom připomenu, že lhuta pro předložení pozměňovacích vrhu je 12. března 12 hodin v poledne k této zprávě. Takže pokračujeme dalším bodem na pořadu jednání. Druhá polovina našeho dopoledního jednání se týká eh, městské politiky spolu s městskou dimenzí, městský rozměr politik EU. Spravodajkou je paní Kerstin Westphal. Eh, dnes většina Evropanů žije v městských oblastech. Města jsou páteří naší ekonomiky i společnosti mnoho ehm, ehm, evropských politik má vliv na města a jejich implementaci v terénu. Celá řada iniciativ EU ovšem bývá nedostatečně koordinována. Usnesení z roku 2011, v němž Evropský parlament hovořil o přístupu k městům a následně v loňském roce komise přijala evropskou dimenzi evropských politik a reakce eh, Evropského parlamentu. Je tady ten dokument v prosinci. Eh, paní Westphal připravila počáteční návrh, měli jsme zajímavou rozpravu, teď tedy předkládá návrh zprávy. Zpráva, eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů by měla být 19. března ve 12. Zřejmě v červnu budeme hlasovat o závěrečné formě zprávy, máme stínové zpravodaje, máme zástupce výboru regionů tady Máme tady zástupce z hospodářského a sociálního výboru a máme tady také zajímavou část té diskuse a to je výměna názorů se zástupci Eurocities a krátká o prezentaci jednoho z měst, které jsou součástí Eurocities a to je město Burgas z Bulharska omlouvám se, chápete, že to je samozřejmě z Bulharska, když se tedy tak raduji. A máme tady zpravodaje, stanoviska eh, kolegů z výboru regionu Eurocities a prezentace z jednoho města. Takže takový je náš program a nyní máte slovo paní Westfál. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Eh, ta tématika a za to nemůže, že jsem vždy nastydlá, <laughs> když musím něco říct si ke své zprávě, takže se omlouvám. Kolega eh, Deutsch eh, měl zprávu z vlastní iniciativy, takže mm, já musím říci, že jsem měla stejný problém, to znamená, musela jsem naplnit jenom pár stránek a samozřejmě ten obsah je mnohem rozsáhlejší. Když jsem začala pracovat na, svém, eh, na své zprávě, tak jsem si uvědomila, nakolik důležitá jsou ta města bez ohledu na velikost. A to mi skutečně dává určitou naději, že města jsou důležitá nejenom dnes tady eh, v rámci zastoupení těch různých institucí, ale že jejich význam bude trvalé, udržitelný a že města budou stále na agendě a že si budeme stále lámat hlavu tím, jak se eh, bude toto eh, vyvíjet v budoucnosti i z hlediska Aten a tak dále. Já se vám Tři eh, čtvrtiny Evropanů žijí právě v těchto městech. Dvě třetiny HDP jsou generovány ve městech. Asi 70 evropské legislativy je prosazováno na městské a regionální úrovni. My víme po těch prvních odhadech, že asi 50 těch prostředků pro to nové období budou právě e, používány v městských oblastech. Takže kolegové, to je jenom pár základních e, příčin a důvodů, proč se musíme zabývat touto e, problematikou. A proto vítám, že bude docházet vlastně ke sdělení a že se budeme zabývat touto záležitostí a že komise se bude věnovat trvale tomuto e, této otázce. Já jsem měla celou řadu diskusí s výborem regionu, s EHSV, z Eurocities se zástupci ostatních měst. A vždy jsem konstatovala, že tady existuje obrovská potřeba mít právě evropská města na agendě a proto bych chtěla Eh, přivítat eh, pana Kerka, který tady je starosta. Eh, velice ho tady vítám. On funguje ve výboru regionu. Také zde vítám zástupce EHSV, tomu bych chtěla také velmi poděkovat. Je tady také hodně zástupců Eurocity, a těm bych chtěla také poděkovat za obsah diskuzí, které jsme měli ve své zprávě bych chtěla předložit několik návrhů, které se týkají hlavně právě regionálního výboru. Jedná se o různé akcenty. Městská agenda podle mého názoru, a to je velmi důležité to zdůraznit hned od začátku, eh, tak aby se eh, jasně naznačila cesta této zprávy, tato agenda musí stanovit určitý rámec pro města. Já bych řekla, v Němčině prostě musíme mít tu skřínku nástrojů k dispozici a ta se potom musí přizpůsobit jednotlivým požadavkům měst. Co jsem příliš nerozebrala ve své zprávě, to je otázka Eh, jaké mm, obsahové požadavky mají jednotlivá města. Já vím, že je tady zeměpis, klima, dále inovace, eh, zaměstnanost, bydlení. To jsou všechno témata, která samozřejmě se konkrétně dotýkají měst, ale znovu chci zdůraznit, já si myslím, že by to měla být zpráva, která by byla jakousi skřínkou nástrojů a každé město by pak individuálně využil těchto nástrojů a položil ty stavební eh, kameny tak, aby odpovídaly jeho potřebám. Ještě bych chtěla říct si další věc, která eh, tady už zazněla i v souvislosti s předchozím bodem. Pro mě pojem město, a to už jsem řekla také v prosinci a mnohokrát předtím, ten pojem město je pro mě velmi široký pojem, protože to není výlučně politika pro velká města já bych řekla, že tam patří velká, střední a také malá města. Tady se hovořilo o tom středně velkém městě. Já jsem například z města, kde je 50 tisíc eh, obyvatel, kde jsem byla také v městské radě. Ale já myslím, že se to netýká pouze měst, ale také příměstských oblastí. Já si přeji městskou politiku, která by do toho zapojila právě také to okolí, protože jedno nemůže existovat bez druhé. V mojich očích je důležité, aby ta městská dimenze byla integrovanou součástí evropských politik a proto dovolte mi, abych tady zdůraznila čtyři důležité body, které jsou v mojí zprávě. Za prvé, já jsem přesvědčená, že městská úroveň, a to je to, co jsem stále opakovala v posledních letech, zvláště u těch strukturálních fondů. Městská úroveň musí být lépe zapojena, začleněna do evropských politik. My jsme řekli, eh, že tady máme různé aspekty. A například je tady princip partnerství. Eh, tento princip předpokládá právě začlenění eh, městského rozměru, a to zavčas. Eh, a také eh, nasměrování tohoto partnerského principu, kolega Disterloy si na to jistě vzpomene, eh, Víte, že v určitou dobu to byl revoluční nástroj. Města to v podstatě ani nechtěla, ale nakonec se to projevilo velice významné. Musíme na tom zavčas pracovat. Tento princip partnerství je v některých eh, členských státech velice dobře uplatňován, v jiných nikoliv. A to je naším úkolem, nejenom naším, ale také úkolem ostatních institucí, aby tento princip partnerství byl trvale udržitelný. Protože jedna věc vždy platí. Eh, ten, kdo v konečném efektu musí zajišťovat implementaci, tak musí zavčas také vědět, jakým způsobem to funguje co města opravdu nepotřebují a z čeho mají oprávněně strach, to jsou protikladné podmínky z Bruselu, jejíž eh, uplatňování, a to jsme tady také zaslechli, je velmi obtížné. Eh, pokud se tomu vyhneme už eh, zavčas, tak pak skutečně mm, získáme mnohé v rámci této evropské politiky měst. Za druhé, já si myslím, že u každé evropské legislativy musíme mít na mysli města. Klima, ochrana klimatu, inovace a tak dále. Města jsou vždy do toho zapojena, bez ohledu na tu konkrétní politiku. Takže města se musí eh, projevit ve všech oblastech a ve všech tematikách. To znamená lepší zapojení a větší konzistentnost. Proto bych si přála lepší pracovní metodiku, tak aby tady byla zajištěna větší konzistence mezi evropskými politikami a programy. Mimo jiné navrhuji územní dopadovou studii z hlediska městských aglomerací. A myslím si, že u těch fondů bychom měli napříč stále mít na mysli význam měst. Eh, velice často ty možnosti pro města sortována a není to naprosto jednoznačné. Větší synergie mezi fondy. To je další požadavek, tak, aby města tam mohla najít na míru ušité řešení. A za třetí, možná, že to je jeden z nejvýznamnějších bodů. Pokud tedy eh, přemýšlíme nad městskou politiku, tak musíme zajistit, aby eh, město bylo eh, bráno v potaz v rámci všech jednotlivých eh, politik. Nesmíme jednat ad hoc, musíme opravdu neustále mít na mysli význam měst, ale musíme tady vyslat určitý signál v tomto smyslu. Možná, že mm, by to přineslo i změnu některých témat. Musíme lépe koordinovat politické oblasti. To je předpoklad pro dobrý výsledek eh, v oblasti měst. V parlamentu na jedné eh, straně máme skupiny, které se snaží pracovat napříč těmi jednotlivými výbory a myslet na města. Ale, kolegové, já si tady představuji ještě další věc. Já si dokážu představit, že v komisi by byla určitá osoba nebo několik osob, které by se konkrétně zabývaly městy. A to napříč, mezisektorově, mezioborově. A to znamená, že potom by bylo nutné také přijmout rozhodnutí. A tyto osoby by měli dohlížet nad tím, jaké návrhy jsou eh, vytvářeny na úrovni jednotlivých generálních ředitelství. A pokud to bude nutno, nutné, tak tyto osoby by musely i zasáhnout. Pokud by se objevovala zcela protikladná opatření, to znamená, eh, tyto osoby měly mít také určitou kompetenci. A dokážu si představit, že rada by mohla organizovat pravidelné Eh, setkání ministrů a v každém případě tedy město jako pojem by mělo být stále na programu. Samozřejmě, že se o tom dá kontraverzně diskutovat, ale podle mého názoru je nutné, aby se eh, zapojování měst zlepšilo. A poslední bod. Evropská městská politika nefunguje jenom podle top-down principu eh, ten opačný princip je mnohem důležitější. Měli bychom mít určitou platformu také na výměnu zkušeností mezi městy. Máme sice Urbák, máme také městskou síť, která je dobrá, dobrou platformou, i za to jsme museli v podstatě bojovat eh, v poslední době, takže máme Urbakt a máme také tematické eh, sítě Eurocities, Habitat a další. A tam vzniklo mnoho důležitých věcí. Tyto sítě musíme dále rozvíjet. A možná bychom je měli lépe slaďovat. A také bychom mohli tady uplatňovat nový model zprávy, kde by docházelo k lepší výměně údajů, informací. Měli bychom si vyměňovat statistická, eh, statistické údaje ohledně měst. A to je předpoklad pro Evropskou unii, aby byla na jedné straně dobře informována a na druhé straně, aby přijímala správná politická rozhodnutí pro města. Vážení kolegové, my podle mého názoru potřebujeme dlouhodobý plán pro to, jakým způsobem budeme vytvářet městskou politiku dlouhodobě a jakou cestou se dáme. Větší konzistentnost, větší koordinace, dříve zapojit relevantní aktéry a e, více postupovat ze zdola nahoru. To je podle mého názoru ta osa těch hlavních bodů, které bychom měli prodiskutovat, které jsem respektive vložila do své zprávy. Těším se na vaše návrhy kolegové, také na návrhy stínových zpravodajů. Já jsem si dovolila v tomto návrhu eh, začlenit do toho také některé podněty ze strany eh, těch stínových eh, zpravodajů, ale znovu opakuji, zpráva z vlastní iniciativy má omezený rámec, ale přesto jsme vedli zajímavé rozhovory a budeme v tom pokračovat. Je nutné, aby město zůstalo na agendě, protože nebylo by nic horšího, než rok diskutovat o městské politice a e, pak, aby toto téma vymizelo. Teď máme dostatek času, to je velmi dobré pro diskusi a děkuji vám za vaši pozornost. Thank you. Thank you very much. Děkuji pěkně paní Westfálová a Nyní se můžeme věnovat prezentacím stínových zpravodajů. Nevidím tady pana Obechta z EPP, ani pana Loera. Ano, vím. Ano. Začnu s panem Van Wiltenburgem. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál paní zpravodajkyni je vynikající, že se dostáváme k tématu městské agendy. Je to dobrý základ naší diskuse. Jsem také rád, že zde máme pana Ferrerka z výboru regionu a také e, zástupce Eurocities. Je dobré, že se budeme moci věnovat výměně zkušeností i s e, kolegy z jiných oblastí, z jiných úrovní. Je nepochybné, že je tady mm, nutné akcentovat význam lepšího sledění evropských sektorových politik. To jsou totiž politiky, které se provádějí právě ve městech. Tam se zbíhají. No a s tím je spojena řada velkých úkolů, které před námi leží i v rámci agendy 2020. Musíme hledat praktická řešení. Je dobré, že um, se to dostalo na tuto agendu, zatím však postrádám sdělení Evropské komise k této tematice. Stále čekáme na konzultace, na zpracování, vypracování reakcí. Zatím jsme od Evropské komise neobdrželi žádná konkrétní doporučení. Myslím si, že by bylo praktické pokud eh, by Evropská komise skutečně brala v úvahu to, co z našich diskusí vyplývá. Ano, je dobré hovořit o městské agendě, ale v praxi toho moc nevidíme. Myslím si, že není za 5 minut 12, ale 5 minut po 12, takže nejvyšší čas eh, tuto mm, politiku, která souvisí s městskou agendou, začít provádět. V bodě 20, nyní se dostávám ke konkrétním věcem, eh, figuruje eh, tematičnost eh, této městské agendy. Sociální začlenění, demografická změna a trvalý udržitelný rozvoj. To jsou samozřejmě významné věci, pod které se mohu pouze podepsat. Nicméně Měli bychom se věnovat i e, například e, centrálnímu zásobování energií ve městě. Města energii spotřebovávají, ale také produkují. V roce 2050 bude řada měst, které budou energeticky neutrální, poněvadž budou energii produkovat. Budou pouze budou samozřejmě ale produkovat také více CO2. Města by se měla sama snažit o vytváření impulzů pro vlastní růst. Další e, věc, která Eh, také souvisí s tou tematečností. Jistě, že jich, bych eh, jich mohl zmínit víc, ale toto je věc, na které mi záleží. Je to městská mobilita. Na evropské úrovni se setkáváme téměř na každém kroku se zácpami, s tím, že prostě eh, města jsou sužována dopravním chaosem. Myslím si, že i toto by mělo být změno v té eh, zprávě, poněvadž je to stejný problém jako demokratická změna, ekologická udržitelnost a sociální začlenování. Je tady poukaz na eh, různé inovaci, iniciativy, jako například Evropské partnerství, také eh, na koncepci Smart Cities – inteligentní města. To jsou samozřejmě kreativní platformy, kde lze vyměňovat si zkušenosti. Možná bychom se také mohli více, více věnovat eh, možnostem financovat nové nápady z evropských strukturálních fondů. Já si myslím, že to je dobrá iniciativa. Každopádně eh, jsou tady platformy, eh, v rámci nich se objevují nové projekty a projekty právě pro města. To mohu pouze podpořit. Myslím si, že by právě tato platforma, kde se vymění zkušenosti, měla být v té zprávě více akcentována. Na závěr takovou drobnost. Uh, už to tady zaznělo, lepší koordinace, lepší sledění těch odvětových politik v Evropě. Jedná se samozřejmě také o kulturní uh, změnu. Máme novou komisi, z níž plynou nové návrhy a proto je důležité, aby eh, byly eh, brány na zřetel také zájmy evropské, eh, městské agendy. Zmínil jsem změnu kultury. S tím souvisí provádění politiky ze strany Evropské komise. Jsou tady také teritoriální dopady, které je potřeba posoudit. A musíme si trochu dávat pozor, že na to, když je tady kulturní změna, tak je potřeba hledat e, e, nová řešení. Jak e, například posílit stávající struktury? Možná by DG Regio si mohlo vzít na starosti, aby ten městský rozměr byl více akcentován v té politice měst. To téma je komplexní. My máme eh, komisařku pro eh, regionální rozvoj a tam by měl být, měl být brán na zřetel také ten městský rozměr. Je potřeba eh, dát prostor těm zájmům měst. Takže eh, je to komisařka, která má na starosti eh, realizaci eh, té regionální politiky a proto je potřeba apelovat na ní, aby zohlednila i tuto městskou agendu, ten městský rozměr. Je potřeba vidět, jak to všechno vypadá v praxi protože my tady eh, operujeme s procesy, ale eh, za těmi procesy jsou eh, nějaké obsahy. Já jsem zmínil energetiku, udržitelnou dopravu a také rozvoj, který je udržitelný z toho environmentálního pohledu. Takže zmínili jsme nové struktury, ale můžeme se teď věnovat tomu, čeho dosáhnout prostřednictvím stávajících struktur. Já bych požádala nyní, abyste se vyjadřovali stručněji, a měli jsme ale alespoň možnost eh, seznámit se eh, s těmi sny, jak by mohla vypadat ta lepší koordinace Evropské městské agendy. Paní Michel, prosím. Děkuji pěkně. Já se pokusím vyjádřit stručně. Uh, Eh, myslím si, že tato zpráva je velice dobrým východiskem pro naši debatu. Dovolte, abych eh, se zmínila hlavně o dvou bodech, eh, které bych ráda přednesla jako stínová zpravodajkyně. Jednak mi tady chybí přesnější definice našeho dalšího postupu, pokud je o úlohu měst. Je potřeba udělat takovou inventuru, abychom zjistili, v jaké situaci se města nalézají. Samozřejmě eh, se nemusíme přesvědčovat navzájem o tom, jak jsou města důležitá. Měli bychom se soustředit spíše na konkrétní postup, na konkrétní kroky. Já ze svého pohledu tu eh, situaci měst eh, vnímám samozřejmě z pohledu na ten komunální aspekt Musíme se věnovat eh, tomu průzkumu terénu, abychom věděli, jak vypadá situace. Pak jsou tady eh, politické cíle v té zprávě. Ano, komise eh, má vypracovat městskou agendu, ale tam se nemluví o tom, jakým směrem by tato agenda měla směřovat. Myslím si, že bychom mohli být eh, zaměřenější a cílnější, přesnější a eh, to se nepochybně projeví a objeví i v našich pozměňovacích návrzích. Děkuji pěkně a nyní dávám slovo panu Loerovi, který přišel právě včas. Děkuji pěkně. Eh, je to je problém stínové zpravodaje, když musí vystoupit ve dvou výborech, výborech zároveň. Já tuto zprávu nahlížím z pohledu, jak eh, udělat eh, eh, maximum a vůbec to nejlepší, aby se tato věc začala řešit, protože v některých členských státech se zdá, že ta politika ostrožnosti a tato městská agenda se sice probírá desítky let, ale uh, Eh, v praxi se mnohdy udělalo málo. Ten rozsah struktur, které máme k dispozici, eh, tak samozřejmě je tématem, eh, která, které je v této zprávě. Je tady subsidiarita, ta koncepce z dola nahoru a tyto prvky musím podpořit. Samozřejmě s určitými výjimkami. Eh, jsou místa, kde se spíše postupuje z hora dolů, ale jsou také země, eh, kde eh, ta zpráva hovoří o tom, že ta subsidiarita je na dobré úrovni. 24-25 jsou body, které volají po nových byrokratických strukturách a pozicích, což musím spochybnit. Ano, nové struktury a nové, eh, nové pozice, pokud eh, ty staré zmizí, ale ne, aby, eh, aby přibývalo té byrokracie. Čím více papírování, tím více těch vrstev byrokracie. Na ty body 24-25 se můžeme dívat z pohledu nového přístupu, čili nahrazovat ty stávající struktury na místo vytváření nových. Eh, samozřejmě eh, vítám eh, řadu věcí v této zprávě, kromě těch kritických bodů, které jsem zmínil. Děkuji pěkně, paní Vana. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajkyni za předložení této zprávy. Jak už zaznělo, Eh, není to poprvé, kdy se v tomto výboru hovořím, eh, bavíme o úloze měst. Není to ani první zpráva tohoto výboru na toto téma. Eh, stavíme samozřejmě již na předchozí práci. Já jsem tady nová, ale vím o té práci, kterou tento výbor má za sebou v této oblasti. Ta zpráva je přirozeně výborným východiskem pro diskusi o Eh, městské eh, dimenzi politiky EU. Líbí se mi eh, ten přístup zpravodajkyni, sprav, paní zpravodajkyně k tomu tématu streamlining, čili zjednodušení, sjednocení těch, těch přístupů k řešení věcí souvisejících s městskou agendou. Eh, podobně jako předchozím řečníkům, mi tady chybí pár věcí. Eh, v prosinci už jsme tady eh, pár věcí zmínili. Samozřejmě se nelze věnovat úplně všemu, ale něco mi tady chybí. Vy jste zmínila tu skřínku nástrojů, výborný koncept. Já si myslím, že se eh, nevyhneme společné analýze a definici, kterou tady eh, zmínil předřečník. Ano, jsou tady společná, společné úkoly. Chudoba, eh, bezdomovectví, zaměstnanost mládeže. Pro moji skupinu je velice důležité téma veřejných služeb je potřeba eh, definovat rámcové podmínky pro podporu eh, veřejné zprávy. Ehm, já teď mám na mysli například sociální bydlení, ale také další oblasti, které nelze eh, vyloučit z té zprávy, která hovoří o úloze měst ve společné Evropě. Jsou to oblasti, které jsou přímo dotčeny politikou Evropské unie. A e, myslím si, že je potřeba je v této zprávě také zmínit. Evropa 2020 je důležitou e, koncepcí pro rozvoj měst, ale sem patří, jak jsem řekl, sociální začlenování a také rovnoprávnost žen. To jsou všechno oblasti, kterým musíme také věnovat pozornost. A to v souvislosti s tou velice omezenou finanční mm, možností vyjednávání na úrovni měst. To znamená, e, že jsme invest- e, konfrontováni s restriktivní investiční politikou a e, je to podstatná otázka, kterou musíme řešit eh, v souvislosti s diskusí o eh, budoucí městské politice. A také další věc, kterou se zmínila, kterou bych chtěla podpořit, je to eh, ten přístup z dola nahoru. To je klíčové pro fungování měst. Dále úloha občanské společnosti a ten rozvoj diskuse o městské agendě je eh, zjevný. O městském rozměru eh, z této naší politiky se hovoří i v jiných výborech. Myslím si, že ve zprávě o eh, městském rozměru Evropské politiky eh, by měly být všechny ty požadavky a výzvy, které jsem zmínila. Strukturální fondy mají významnou úlohu pro rozvoj měst a teď si myslím, že by také bylo možné tam poukázat na úkoly s novým investičním plánem. Ano, sice se tady eh, Eh, mluví o investicích, ale není tady žádná kvota, žádný princip partnerství zmíněn, ani eh, povinné začlenění na eh, té úrovni místní samozprávy či občanské společnosti. O tom se tam vůbec nemluví. Jakož to zpravodajkyně pro genderové otázky Eh, bych eh, si přála, aby i toto téma, čili genderová politika, eh, byla zmíněna v této zprávě. Metropolitní oblasti to je koncepce, která se tady neobjevuje a myslím si, že by tam měla být doplněna. Každopádně tato zpráva je vynikajícím východiskem pro diskusi a myslím, že jsme na dobré cestě pro spolupráci s nevládními organizacemi, občanskou společností a dalšími institucemi. Děkuji pěkně, paní Damátu. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat. To se týká hlavně tří bodů této zprávy. Za prvé je potřeba podpořit e, integrované územní strategie, za druhé je e, třeba vyzvat členské státy, aby více využívaly nástroje e, jako TI, SLD a podobně. A konečně i přes všechna prohlášení, bohužel zapojení měst do plánování na období 2014 až 2020 bylo poměrně slabé. A nyní pár návrhů. Tady se jedná o e, řízení na několika úrovních, subsidiarita, partnerství, to všechno figuruje v, e, v návrhu komise i ve zprávě. A toto je zásadní princip našeho nového programového období a je základem politiky soudržnosti. Takže je potřeba zdůraznit v městském kontextu význam skutečné účasti všech místních aktérů. Myslím tím tedy nejenom zástupce obecních orgánů, ale také sociální partneři. V některých regionech tomu tak nebylo a my jsme také položili otázku na toto téma a přestože nás komise uklidňovala, že mm, zapojení e, různých aktérů proběhlo, tak e, naopak jsme získali celou řadu signálů z regionu, kde se zdálo, že je to zcela jinak, že to zapojení je zcela formální, bez přidané hodnoty. A další eh, otázka k zamyšlení z mé strany souvisí se zprávou Eurocity 2014. Eh, to se nemůže týkat totiž jenom měst. Ta zpráva musí být eh, udržitelná, harmonická, a jak si propojovat města a jejich okolí a venkov a to potom povede ke skutečné e, e, konkurenceschopnosti a soudržnosti. A dále mi tam v textu chybí zmínka o regeneraci měst, což považuji za zásadní. Už jsem o tom mluvila při výměně názorů, kterou jsme měli v prosinci a ve sdělení komise, jakož i ve zprávě, se hovoří o městech jako tahounech změny a inovací a eh, i sociální kulturních aspektech a myslím si, že pokud eh, do roku 2015 nevezmeme v potaz vývoj demografie, tak eh, mm, vynecháme vlastně regeneraci konkur- eh, center měst, protože víte, eh, eh, velká novostavby na periferii se mění v geta. Takže to bych chtělo více upřesnit. Hodně se hovořilo o průřezovém charakteru těchto aspektů a to tam musíme napsat. Děkuji. A konečně poslední, s tím skončili E, zpravodajové a nyní dávám slovo panu Zellerovi. Okrát děkuji, paní předsedkyně, srdečné díky e, zpravodajce paní Westfal za e, dobrou práci, která vyústila v tuto zprávu ohledně evropské městské politiky. Já myslím, že tady to je velice citlivý bod, do kterého jsme se dostali před pěti lety Není to tak dlouho, když jsem byl zapojen do parlamentu, tak jsem slyšel ze strany mnoha, měst, eh, mnoha eh, poslanců, kteří říkali, města to je subsidiarita, s tím nemáme nic společného. Důležitá témata to je ryba, rybolov eh, a venkov a tak dále. Ještě trochu eh, se to prosazuje. Víte, že to bylo už několikrát zmíněno v těch předchozích vystoupeních. Nejčastější místo pro život Evropanů je město a paní Vestfalová eh, na to upozornila. Není to město jako takové, máme velkoměsta Máme městské aglomerace, například Berlín po určitém zmrazení nyní eh, narostl o 50-40 tisíc eh, obyvatel. Pak jsou tady středně velká města se všemi těmi problémy bydlení a tak dále. A pak máme tedy menší města, která zase trpí tím, že lidé odcházejí a eh, to je, se tam projevuje právě takže toto musí být propojeno s nastavením evropských cílů Evropa 2020. A pět let uplynulo, to znamená polovička toho období už uplynula, to je za námi. Takže teď je otázka, dosáhneme těchto cílů a jakým způsobem. My jich dosáhneme pouze tehdy, pokud eh, do toho zapojíme eh, ty, kterým jsou určeny, to znamená lidé v Evropě pokud budeme pokračovat v naplňování těchto cílů, tak musíme do toho zapojit také lidi v těch místech, kde žijí a pracují. Jedině to zajistí, aby, abychom dospěli k nějakému pozitivnímu výsledku. Proto myslím, že tato zpráva je zvláště důležitá, protože to, čeho jsme dosáhli v posledních pěti letech v tomto výboru, bylo, že Městská dimenze, městská agenda se stala součástí evropské politiky v souvislosti se stanovením cílů a tak to musí také zůstat do budoucna. Musíme mimochodem e, konstatovat, že u toho partnerství a operativních programů posílení městské agendy opět pokleslo. Členské státy Eh, rádi nárokují eh, prostředky eh, z těchto evropských strukturálních fondů, ale mm, stanovují si svoje cíle, například tam, kde spolkové země jsou kompetentní, tak se využívají tyto prostředky pouze z hlediska těch někdy oportunistických představ těchto spolkových zemí. Takže tak tomu nesmí být. A proto si myslím, že díky této zprávě máme jedinečnou příležitost, abychom eh, celé toto téma více vypíchli a abychom to propojili eh, s evropskými politikami a s tím, co se rozhoduje na té lokální eh, úrovni a co se musí tedy implementovat na lokální úrovni. Tím musíme zajistit soužití eh, v Evropské unii a o to nám vlastně jde. Chceme tedy zde koexistenci bez ohledu na jednotlivé tradice a jednotlivé specifické záležitosti. Takže e, z hlediska měst a regionu je nutné, aby toto bylo také vzato za své na té regionální, lokální úrovni, jinak se nám to nepodaří prosadit. Všechna e, ta témata, kterými se zabýváme v ostatních výborech, migrace, e, vytváření pracovních příležitostí, růst, kde toto vše má být vygenerováno, kde vlastně tyto problémy eh, jsou potom konkrétně eh, řešeny. V konečném efektu, eh, kde se i tato politika má spolu vytvářet. To je právě na těchto úrovních měst a regionů, takže toto musíme dát najevo a proto je velmi důležité abychom dále pokračovali v, tomto, v této zprávě, zapojili do toho ty jednotlivé aspekty a paní Vestval nám pak dá kvalitní základ pro to, aby celé to téma město a Evropa byly diskutovány na plénu, ale ne v 23 hodin, když už všichni jsou v posteli nebo spí, ale v nějaké zajímavé časy, kdy ta pozornost kolegů a veřejnosti je výraznější. Děkuji. Děkuji vám. A poslední řečník, pan Van Nistelrooy. Děkuji. Já se vrátím právě k tomuto poslednímu bodu. Tento návrh vyžaduje diskusi na plenárce. Třeba s tou zprávou z dnešního rána o šesté zprávě o soudržnosti. Mohli bychom to projednat na plenárce současně, protože my děláme návrhy a pak se o tom nediskutuje a to by byla škoda. To vlastně pak znehodnotuje naší práci. A takže pokusme se vést rozpravu o soudržnosti a je-li řeč o soudržnosti, je řeč o městech. To spolu souvisí z, z titulu obsahu. Dovolte mi dvě připomínky. Za prvé tady chybí to, co už tady zaznělo, to znamená územní cíle. Pokud chcete, aby města pokročila v té evropské diskuzi, pak je třeba se pustit právě do územních cílů. To patří k tomu geografickému prostoru z členských zemí, protože města představují e, zeměpisné celky v e, členských zemích a jedná se o tom na regionech. A vidíme ten vývoj ekonomický, sociální, jsou veliké rozdíly mezi nimi a teritoriální agenda Eh, probíhá také na národním území, na národní úrovni. Evropské smlouvy počítají s něčím na úrovni evropské, ale také na úrovni členských států, na úrovni vnitrostátní. To je dimenze, která je velmi důležitá a která mi připadá nedostatečně rozvinutá. A tady se připojuji k tomu, co zaznělo o šesté zprávě o soudržnosti. A ta se nás to odkazuje zpátky na Evropskou komisi. Možná, že ty návrhy, plány a teorie se pak neodrážejí v konkrétních návrzích. Také mám na mysli Radu pro všeobecné záležitosti posledního předsednictví, kde byly učiněny určité návrhy, vy to tu neuvádíte, ale je tam uvedeno, že bychom chtěli jaksi převzít městskou agendu, čili je, je tam na to odkaz z předchozí rady. Takže jak postupovat dál? hovořili jsme o nějakém koordinátorovi, někoho, kdo by zodpovídal za městskou dimenzi. Všem, jak postupovat, to je citlivá záležitost. Já bych byl rád, abychom hovořili o nejlepších zástupcích, čili budeme hovořit o Eurocities, to existuje 25-30 let. evropská města, Eurocities. Takže by bylo také dobré si je vyslechnout. A navázat přímé vztahy s Evropskou komisí, aby se zlepšily postupy i modus operandi, zhodnotit situaci. A ta města by se měla více zapojit, aby tam skutečně evropská města byla skutečnými partnery Evropské komise. To by měla navázat právě ta města. Protože jsou to města samotná, která jsou konfrontována v terénu s evropskými politikami. Nemůžeme postupovat tak jako v minulosti už je nepřijatelné prostě tak pokračovat dál jako předtím. Je třeba uzavřít, řekl bych, takovou novou smlouvu s Evropskou komisí. Nevím, jestli to má být nějaký zvláštní emisár nebo vysoký představitel. Nevím, prostě je potřeba najít novou metodu, ale nizozemské předsednictví v roce 2016 bude nebo Eh, činit z městské agendy prioritu. Samozřejmě to všechno probíhá na řadě úrovní, ale konec konců, proč to nejnižší, eh, ten nejnižší eh, level města, proč by nemohla přímo jednat s komisí? Děkuji. Pokud chcete slyšet hlas Eurocities, tak bude potřeba zestručnit vaše vystoupení, aby jim na to zbyl čas. Takže nyní mám to potěšení, že předám slovo panu Verkhertovi, který zastupuje výbor regionů a je zpravodajem právě na totéž téma ve výboru regionu. A, takže, a je současně starostou Delft, takže máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení europoslanci, dámy a pánové. Přátelé měst a Evropy. Děkuji, že jsem dostal příležitost být tady mezi vámi. Spravodaj Evropského, jsem zpravodaj Evropského výboru regionu pro městskou dimenzi evropských politik je nám velkým potěšením, že Evropský parlament věnuje takovou pozornost tomuto tématu. Města a městské oblasti jsou velmi významné pro Evropskou unii a to musíme uznat a integrovat lepším způsobem do eh, evropských politik a eh, evropské regulace. Chtěl bych blahopřát paní Westphal za skvělý návrh zprávy ona také um, uchopila tu významnou roli měst v evropských politikách a vidím v ní spojence v přesvědčování komise a členských států, že opravdu potřebujeme jakýsi městský mainstreaming v politikách. Já jsem starostou města, které má 100 000 obyvatel, je to středně velké město, má velkou příměstskou oblast se třemi miliony obyvatel, takže umím si představit, co to je středně velké město e, obklopené menšími i většími městy a e, to vidíme nejenom v Nizozemsku, ale v různých oblastech Evropy, velká, malá, střední města a jejich kombinace a jejich spolupráce, z nich je posiluje a e, mohou, můžeme právě z toho převzít různé nápady. Tak to probíhá v současné době v Evropě měst. Takže potřebujeme městskou agendu rozhodně. Raději bychom si měli klást otázku, proč takovou městskou agendu na evropské úrovni ještě nemáme. Je to škoda příležitosti, jestliže města dnes v ekonomice založené na vědomostech, města jsou motorem růstu a zaměstnanosti, z toho se tvoří hospodářství, z toho vznikají inovace a proto je potřeba naše sociální soudržnost měst a městských oblastí. Městská agenda na evropské úrovni uzná význam měst v Evropě a dosáhne k realizaci evropských cílů, zvýší konkurenceschopnost Evropy na světové úrovni, zlepší integraci městské dimenze do evropské Eh, legislativní činnosti, přijímání pravidel a zákonů. Nejedná se jenom o územní soudržnost nebo jenom o finance. Jedná se také o eh, přijímání legislativy, a přijímání legislativy způsobem, eh, že to města jak si mohou eh, náležitě využít. Někdy vývoj v městech nepostřehneme na celoevropské úrovni a ta města a jejich zástupci potom sami musí e, upozorňovat v dostatečné fázi na to, že třeba toto je nový trend, toto je špatný vývoj, toto e, je e, jaksi problém dopadu nové legislativy a tak dále. Na to, to je velmi důležité. Nedávno došlo k dvojímu vývoji v oblasti přijímání legislativy. Za prvé je to otázka funkčních regionů a aglomerací a za druhé nová relace s místní samozprávou a společností. Nyní existuje policentrická struktura velkých, malých a středních měst, a to je velmi důležité, protože já vím, že e, obecní zastupitelstva v městech se 100 000 obyvatel, ale nefungují jako město. Je to klastr bydlení a ne město. A já vím, že jsou e, města, kde žije 10 tisíc lidí, ale skutečně fungují jako město se všemi funkcemi a se svým významem pro celý region v řadě aspektů. Takže rozměr, velikost města není vypovídající ovšem. Velikost má smysl, ale jsou různé eh, podoby a různé funkce různých měst bez ohledu na počet obyvatel. Každý hraje svou roli a ta role eh, může být posílená. Takže v rámci mm, té spolupráce měst eh, mezi sebou a s dalšími městy a také s venkovem. Venkov je pro města velmi důležitý. V rámci této spolupráce eh, velká, no, města využívají lepší soudržnost a inovativní potenciál a omezují vlastně tak eh, nedostatky eh, jiných jednotek a ve svém sdělení města zíčka z 2011. roku. Města vytvářejí vlastní strategie a oznamují, že ta politika by měla brát víc v potaz regiony na eh, úrovni, na té vnitrostátní úrovni, ale zatím to není dostatečně zapracováno v legislativní práci. A dru, moje druhá poznámka, zaznamenáváme změnu souvislosti mezi vládami a občany, my to cítíme e, na té základní úrovni prostřednictvím digitalizace, e, informačních technologií a internetu občané jsou náročnější, ale také mají větší moc a také podnikatelé mají více ehm, odpovědnosti, sociální odpovědnosti a města čím dál více spolupracují na kombinaci čtyř skupin a jsou to jednak podniky a trh, věda a eh, vzdělávání, eh, vláda a nevládní organizace. Takže to jsou čtyři složky, které čím dál více spolupracují v praxi kombinaci s, s, s omezováním rozpočtu na úrovni e, vlád místní samozprávy e, museli opustit některé aktivity a e, tím vzniká prostor pro místní iniciativy, podniky, nevládní organizace a tak dále, takže lidé se chápou vlastní iniciativy a jsou v tom podporováni více než v minulosti. To znamená, že města často fungují jako koordinátoři a platformy pro místní iniciativy a poskytované služby, čímž vzniká celá řada různých přístupů napříč Evropou a představa jediného modelu při, pro řešení sociálních výzev na místní úrovni prostě nefunguje, protože ta města jsou odlišná a ta řešení musí být odlišná. Evropská unie by měla brát v úvahu tyto nové vztahy na základní úrovni a diverzifikovat přístupy k sociálním výzvám. Abychom se ujistili, že tento dvojí vývoj bude integrovaný do legislativní práce na evropské úrovni, výbor regionu apeluje na komisi, aby připravila bílou knihu pro integrovanou městskou agentu. Apelujeme po Bílé knize, aby došlo ke skutečné integraci městské dimenze. Po 20 letech diskuzí a řadě deklarací je nyní čas jednat. Takže co by ta Bílá kniha měla obsahovat? Za prvé, integrovanější přístup pro legislativní práci, měla by vytvořit příznivé podmínky pro města, aby mohla eh, být atraktivnější. Jak jsem říkal, 70 legislativy je implementováno na místní úrovni, čili ta městská agenda. To se netýká jenom územní soudržnosti, to se netýká jenom financování, ale také legislativy, lepší legislativy, někdy méně legislativy ale hlavně integrované legislativy, tak abychom s tím mohli pracovat, aby to byly opravdu motory růstu a zaměstnanosti. Za druhé, žádáme hlubší městskou dimenzi eh, v evropských fondech. Výbor regionu eh, oceňuje lepší zapracování městské dimenze do eh, plánovacího období a v současné době ovšem se městské dimenzi dostává méně pozornosti než v roce 2011. Evropa potřebuje města pro růst a zaměstnanost, k tomu dochází ve městech a proto Evropská unie by měla usnadnit městům e, přístup k finančním prostředkům, aby toho dosáhly. A za třetí, Evropská unie je by mohla nabídnout jakousi platformu pro výměnu osvědčené praxe. Celá řada měst spolupracuje s místními eh, subjekty na řešení, specifickém řešení specifických problémů a eh, to jsou často řešení na míru, ale mohlo by to být užitečné i pro jiná města, takže komise by měla poskytnout platformu pro výměnu Eh, osvědčených praxí jako Urbak a Cividas, ale mohou být i další. Takže rádi bychom měli efektivnější a integrované metody pro výměnu osvědčené praxe. Eh, je eh, potřeba nový přístup na místní a evropské úrovni a proto potřebujeme nové modely řízení to se týká také kulturních a strukturálních elementů v rámci evropské úrovně, ale také na místní úrovni. Čili musíme se učit od sebe navzájem a spolupracovat. A rád bych zdůraznil nutnost tohoto přístupu a tady cituji, protože minulý komisař pro regionální politiku Johannes Hahn, který je stále s námi, říkal, Budoucnost Evropy bude koncipována ve městech a když se to nepovede ve městech, nepovede se to nijak. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you very much. Děkuji také, říká paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zástupci Evropské komise. Ovšem, vzhledem k našemu harmonogramu, který je již eh, opožděn, tak bych eh, vás požádala o zaslání eh, svých eventuálních komentářů na sekretariát v písemné podobě. A my zajistíme, aby se dostali ke všem členům výboru regi. Paní Westfal, máte slovo. Děkuji pěkně. Já bych ráda Eh, si vyslechla eh, kom, názor komise, ale nevyšlo to, možná bychom to příště měli eh, naplánovat tak, aby bylo více času. Jsou tady dvě důležitá témata, jim jsme se dnes dopoledne věnovali a Euro, zástupci Eurocities by také měli mít nyní možnost se ještě vyjádřit. Já se domnívám, že setkání stínových, se stínovými Eh, zpravodaji a pozměňovací návrhy budou velice cené. Po té, co se objeví pozměňovací návrhy, tak eh, dojde ke schůzce se stínovými zpravodaji, ale mm, já bych navrhl, aby se to trochu přesunulo a setkali jsme se již příští týden. dvě věty k té tematice měst. Já jsem eh, možná byla trochu eh, špatně pochopena. Nejde o to zde vytvářet nové instituce či um, nové pozice. Byl tady zmíněn bývalý komisař Hahn a Jemu se nepodařilo za posledních pět let v žádném politickém poli eh, vysvětlit, co to znamená pro komisi realizovat politická rozhodnutí eh, v oblasti eh, městské politiky. Jde o vytvoření pozice, kam by patřily kompetence i k tomu, říct, to, co tady provádíte, má velký dopad na městskou politiku a o to jde. Takže e, to bylo doplňující vysvětlení k tomu, proč se domnívám, že e, člověk, který by měl mít na starosti města, by e, tedy měl být na této pozici, kterou by bylo možné vytvořit. Já se domnívám, že jsme měli tolik času na tuto diskusi a ano, jsem také proto, abychom uh, se věnovali společné rozpravě na plenárním zasedání ve Štrasburku, eh, jednak k té zprávě eh, kolegy eh, Tamaše Dojče a jednak té zprávě, která se věnuje městské, městskému rozměru. Děkuji pěkně. Také děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní máme prostor 15 minut na příspěvky zástupců Eurocities z jednoho města, které je součástí této sítě. Eh, chtěla bych požádat tlumočníky, aby zůstali o pět minut déle, tak abychom měli možnost eh, vyslechnout si um, ty příspěvky uh, od zástupců sítě Eurocities. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za možnost vystoupit jménem Jerositis a přispět k této diskusi o Evropské městské agendě. V Eurocities je více než 130 eh, měst, jsou tam hlavní města a další města a v této síti eh, prochází, dochází k výměně Eh, zkušeností a informací. Jsme politickou platformou, eh, kde je eh, dán prostor pro hlasy od měst, z měst. Chceme, aby se všechna města účastnila této diskuse o městské um, agendě. Vítáme skutečnost, že členské státy dávají možnost uh, síti Eurocities vyslovit se. Máme také radost, že jsme byli schopni uh, Eh, že můžeme dnes eh, se účastnit vaší debatě a přispět k ní. Děkuji paní Vestválové za její návrh zprávy o městském rozměru politiky EU. V této eh, zprávě figuruje řada důvodů, proč akcentovat městskou agendu. Zdůrazním pouze tři a poté se budu věnovat na našim konkrétním pro návrhům. Proč potřebujeme Evropskou městskou agendu? Budoucnost Evropy leží ve městech. Dobře fungující města a metropolitní oblasti jsou nezbytné nejenom pro rozvoj na lokální a regionální úrovni, ale také pro rozvoj Evropy jako takové. Jejich fungování eh, se podílí na globální konkurenceschopnosti. Energetika, migrace, klimatická změna, demokratická změna a tak dále jsou důležitými faktory, které musíme brát v úvahu při rozpracovávání eh, městské agendy. Přejeme si, aby ve městech byly tyto priority rozpracovávány a aby přispěly k rozvoji EU rozsáhlé iniciativy eh, mají přímý i nepřímý dopad na rozvoj měst, především zaměstnanost, sociální začlenování, energetiku a eh, hospodářský rozměr. Nicméně v současné době tyto iniciativy eh, jsou mnohdy nekoordinovány a v mnohem determinovány se odvětvovou politikou. Je nám zapotřebí transparentnějších a koordinatnějších cílů. Pokud jde o ty cíle, tak bych ráda vyjasnila, že eh, nebudeme podporovat agendu, která by zvyšovala byrokratickou zátěž. 70, a nechceme také, eh, aby se tady objevovala příliš rozsáhlá legislativa. Eh, Eh, chceme, aby městy, města měla možnost podílet se na eh, rozvoji v rámci 20, Evropa 2020. Eh, chceme také zapojit města do rozvoje politiky EU. Pokud je o návrh Evropské komise, tak otázka zní, jak to všechno realizovat v praxi. Existují konkrétní iniciativy, které bychom rádi viděli na úrovni EU. Především podporujeme návrh eh, v, této, v tomto návrhu zprávy, aby byl jmenován v zástupce pro města v eh, Evropské komisi. Eh, to by posloužilo praktické koordinaci politik, politik s evropským rozměrem. Je tady silná vazba na agendu lepší regulace, eh, o kterou usiluje eh, Evropská komise. Komise bude zodpovídat za tuto koordinaci. Dále bychom rádi viděli systematičtější a přímější zapojení měst do rozvoje politik. Jsou tady již dobré příklady, například zapojování eh, zástupců měst do expertní skupiny komise. Chtěli bychom při, eh, se dostat od těch konzultací se zainteresovanými subjekty k přímému partnerství. Spravodaj eh, spravodaj eh, volá po pravidelných sumitech, kde by se zástupci měst mohli vyjadřovat k tomu, jak přispět k rozvoji a realizaci politiky EU. Jde o posílení e, mechanismů koordinace na úrovni EU. Nicméně e, musíme zdůraznit, e, že je potřeba sledovat, jak se městská agenda realizuje v praxi. A k tomu musíme zapojit své občany a zástupce místní samozprávy. Městská Eh, agenda by se neměla stát pouze novou politikou. Spravodaj eh, správně zasazuje tuto městskou politiku do širšího kontextu. O čem je tento kontext? Eh, jde o to, jak tuto agendu akcentovat. V Eurocity jsme určili pět oblastí, kde jsou velké úkoly a příležitosti měst je to za prvé Město je hybnou silou eh, rozvoje zaměstnanosti a udržitelnosti. Eh, poté je tady eh, ekologická, ekologická dimenze a koncepce Smart Cities. Jsou tady velké úkoly na úrovni EU, ke, k řešení může Evropská městská agenda e, přispět. Je potřeba e, využívat fondů tam, kde skutečně můžou udělat, e, způsobit nějaký rozdíl. V současné době vydává Eurocity prohlášení o práci. V této deklaraci usilujeme o partnerství se všemi úrovněmi Eh, místní samozprávy a smyslem je společné řešení současné krize v zaměstnanosti a chceme přispět eh, k řešení problémů ve městech eh, přímo v terénu. Abychom tu městskou agendu zrealizovali, je nám je zapotřebí, aby mohli spolupracovat s europoslanci a dalšími partnery. členské státy eh, eh, a eh, další, další subjekty, ať už jsou to zástupci průmyslu, obchodu, musí podporovat hledání praktických řešení úkolů souvisejících s teritoriálním a městským rozměrem. Evropská komise by měla lépe koordinovat iniciativy. Nesmíme eh, připustit neefektivní politiku a duplicitu iniciativ. Otázka veřejných financí eh, zní tak, jak eh, dosáhnout lepších úspěchů s nižšími prostředky. Během mandátu bude komise monitorovat implementaci nových evropských strukturálních a investičních fondů. Zásada partnerství a e, kodex chování e, je e, dobrým příkladem pro provádění ostatních politik, kde je také městská agenda. Závěrem bych ráda zdůraznila, že městská agenda není pouze o městech. Jsou tady strategické úkoly související s rozvojem mobility, zaměstnanosti a vše to musí eh, eh, být řešeno i mimo eh, radnice. Města a související oblasti musí hledat efektivní politická řešení pouze tehdy eh, budou moci města a přilehlé oblasti eh, fungovat jakožto poskytovatelé služeb a hybná síla rozvoje. A to se týká také teritoriální soudržnosti. Proto je Evropská městská agenda eh, nejenom o městech, je o tom, jak bude Evropská unie schopna Eh, plnit eh, cíle eh, směrem k Evropě začlenování. Děkuji pěkně a nyní ráda předám slovo kolegům z Burgasu. Děkuji paní Daniel, místo starostce města Nans, která představila stanovisko Eurocities a nyní má slovo starostka Burgasu, starosta Burgasu pan Nikol. Regionální rozvětí jako Evropský parlament. Děkuji za pozornost. Jsem velice rád, že tady mohu vystoupit a chtěl bych poděkovat za příležitost, že jste nás zapojili na toto forum. Já jako starosta je to pro mě výjimečná příležitost přímého kontaktu s Evropským parlamentem jménem našich spoluobčanů. Já chci hovořit o e, reálné demokracii v akci, o solidaritě v akci. To jsou evropské hodnoty, které jsou v souladu s e, mými představami a, a já vás chci seznámit se situací ve středně velkém městě ve východní části Evropy, které se snaží žít, e, realizovat vyšší ambice udržitelným způsobem a Eh, naplňovat požadavky občanů. Je to čtvrté největší město v mojí zemi, má specifické výzvy, eh, jakožto etablovaná metropole. Musíme dělat více proto, abychom byli uznáni jako dobré místo k žití a k práci. A my jsme aktivní, snažíme se přilákat vnější investory, a vytvářet pracovní příležitosti, investovat do sociálního kapitálu. Na e, jižním pobřeží Černého moře máme specifické kulturní prostředí. Bohužel v nedávných desetiletích se město rozvíjelo spíš jako centrum těžkého průmyslu než kultury a cestovního ruchu. A nyní právě přehodnocujeme naše cíle tak, abychom zajistili rovnováhu a udržitelné městské prostředí, abychom vytvořili konkurenceschopnou městskou komunitu. S potěšením konstatujeme, že jsme čím dál více vidět na mapě. V roce 2014 jsme eh, zaznamenali 630% nárůst cestovního ruchu eh, eh, od roku 2007 a děláme mnoho pro snižování nezaměstnanosti. Máme dobré partnerské vztahy s místními podnikateli a městská zpráva se snaží zajistit veškeré možné motivace a považujeme sami sebe eh, jako město, které není na okraji, ale v srdci Evropy. Máme dobrou komunikaci, dobrou infrastrukturu a a je to je potřebná podmínka pro další rozvoj eh, transevropského koridoru. V roce 2014 naše letiště mm, mm, přijalo 2,5 eh, milionu eh, turistů, kteří tam přistáli a náš nákladní přístav také si vede dobře v roce v letech 2007 až 2014 jsme eh, měli 37 schválených projektů z operačních programů eh, Evropské unie a z toho 21 projektů už bylo dokončeno s úspěchem eh, se 73%, 73% toho financování už bylo realizováno. To jsou ovšem jenom samá čísla a kvalita je ještě důležitější než kvantita. Naším cílem je synergie investic, jak vidíme tady na slajdu, těch jednotlivých složek městského prostředí. Také Eh, využíváme eh, vnitrostátní financování a eh, budujeme na tom, čeho již bylo dosaženo, proto aby došlo k násobení efektu. Chceme mít inteligentní, utržitelný a inkluzivní růst, což znamená investovat do infrastruktur životního prostředí, ekonomického růstu, kultury což jsou všechno faktory eh, blahobytu pro naše občany. Tady na obrázcích vidíme různé veřejné služby a některé součástky městské infrastruktury a vybavenosti. To jsou všechno projekty, které byly financovány pomocí inovativních eh, nástrojů financování. A jak jsem říkal, není to jenom o kvantitě, je to nový horizont pro naše ambice. Město je tak velké, jak velké má ambice, abych parafrázoval jeden slavný citát. A výsledek, kterého jsme dosáhli, e, změnil tvář města to mohu v klidu říci. A cíle, které jsme eh, naformulovali pro stávající programové období 2014 až 2020, je ještě ambicioznější, jsou tam ještě udržitelné projekty pro udržitelné městské prostředí, pro lepší kvalitu života, energetickou účinnost, ochranu kulturního dědictví. Takže dámy a pánové, já doufám, že jsem splnil svůj závazek popsat vám své město na pobřeží Černého moře, dostatečně daleko od srdce Evropy, ale blíž, než by se mohlo zdát. A podpora městských komunit, jako je naše, ze strany evropských institucí, městská dimenze evropských politik – nás doprovázejí již dlouhou dobu a já doufám a věřím, že jsme živým příkladem právě úspěšnosti této politiky. Eh, přidaná hodnota eh, této agendy vidíme v překonávání odvětvových rozdílů. Městské společenství potřebuje integrovaný holistický přístup na úrovni národní i mezinárodní a z pohledu Eurocities taková agenda je uznáním skutečné role města jako vůdčí síly rozvoje. A od měst k národní úrovni tam můžeme očekávat ještě více úspěšného programování národního rozvoje. A v neposlední řadě městská agenda umožní městským společenstvím komunikovat a jednat přímo s evropskými institucemi, aby, a aby byly plně eh, vnímány jako tvůrci evropského prostoru. Děkuji. Děkujeme vám za zajímavé prezentace. Budu se snažit opravdu rozeslat tyto prezentace všem členům našeho výboru, tak aby se mohli seznámit se všemi detaily, na které tady nezbyl čas. Děkuji vám za vaše prezentace. Děkuji všem, děkuji také tlumočníkům a děkuji kolegům. Tím jsme dokončili náš dopolední program a sejdeme se v 15 hodin. Děkuji.